Lei dove si siede qua? Possiamo iniziare i nostri lavori questo pomeriggio? Tak můžeme začít s prací dnešního odpoledne. Už dnes dopoledne jsme odvedli pěknou práci, když jsme se zabývali otázkou jednotného volebního zákona a teď musíme společně se zástupci národních parlamentů probrat iniciativu občanů. Je to otázka, kterou tady uvedou hlavně čtyři zpravodajové, dva za náš výbor AFKO a dva za petiční výbor. Je to místo předsedkyně Gurmaj a pan Lamasur za náš výbor a potom um, poslanci Hefner a Wallace za výbor pro petice. A v podstatě se tím zastoupí všechny hlavní politické skupiny Evropského parlamentu. Takže když se dohodnou mezi sebou a potom také s radou a s komisí, tak bychom mohli tuto iniciativu rychle dovést k závěru. Pan a, eh, předseda Flau se nemohl zúčastnit té našeho zasedání, paní předsedkyně tedy, takže ji tady nahrazí, a, eh, nahradí kolegyně, kterou tady vítám. Potom tady máme také u stolu pana Šastela, ministra, který se touto oblastí zabývá. Máme tady také místo předsedu Evropské komise, kterého také známe velmi dobře, pan Ševčovič. Musíme se snažit dobře využít našeho času, který máme k dispozici, a proto si myslím, že bych to udělala jako dnes dopoledne. To znamená, ti, kdo se chtějí zúčastnit diskuze, tak ať prosím vyplní ty kartičky, které mají na stole, abychom to mohli pěkně zorganizovat. A začneme nejdřív tím, že se podíváme na zprávy těch našich zpravodajů, ale ještě předtím musíme říci, že k tomuto výboru se připojil také petiční výbor. Vy jistě znáte, eh, jak je jednací řád Máme tady dva zpravodaje z výboru Petit, takže předsedkyně výboru pro petice, paní Macony, se sice omluvila, e, přijde později, ale i ona bude sedět u tohoto stolu a bude mou spolupředsedkyní. A já bych chtěl tady mezi tím dát slovo paní Ryten, aby e, tady přednesla svůj úvodní řeč a potom začneme s diskuzí. Prosím. Děkuji, pane předsedo. Dámy a pánové, vážení poslanci, vážení kolegové, jakožto belgická poslankyně, ale také jakožto zaměstnankyně Evropského parlamentu, je pro mě radostí a ctí moci dnes předsedat tomuto meziparlamentnímu výboru, který zúčastňoval výbor AFKO a na kterou jsme přizvali také národní parlamenty. Nejdříve bych tady chtěla omluvit eh, našeho předsedu parlamentu, pana Flauta, protože teď máme i mezivládní jednání belgická mezivládní jednání, kterých jsem musela zúčastnit a proto nemohu dnes přijít mezi nás. Takže eh, vám tady přečtu jeho pozdrav. Po pracích, eh, které proběhly za předchozího předsednictví, si belgické předsednictví stanovilo jakožto úkol pokračovat ve sledování eh, Lisabonské strategie a snažit se dosáhnout našich cílů. Belgické předsednictví chce podpořit atraktivitu Evropské unie, aby ji lépe poznali ve světě ale také v Unii jako takové, u e, našich 500 e, milionů občanů. Ta občanská iniciativa, která je dnešním tématem, e, plně spadá do našich cílů. Právo občanské iniciativy je jedno z hlavních inovací obsažených v Lisabonské smlouvě. V roce 79 mohli naši občané poprvé přímo volit své zástupce v Evropském parlamentu. O 30 let později, v roce 2009, Lisabonská smlouva otevřela evropským občanům možnost eh, nechat eh, své hlasy eh, být vyslyšeny v parlamentu přímo, což je velmi důležitá etapa. Jak víte, tady na AFKO jsou všichni proto, aby tato iniciativa byla podpořena, je konec konců ukotvena ve článku 11.4 smlouvy, kde se říká, že pokud alespoň milion občanů Evropské unie pocházející z významné části členských států může zaujmout takovouto iniciativu a žádat komisi, aby předložila eh, návrh k některé z otázek, u kterých občané mají pocit, že je třeba, aby komise jednala. Lisabonská smlouva tímto způsobem otevřela cestu pro takzvanou participativní demokracii která doplňuje reprezentativní demokracii, na které eh, je založena Unie a její členské státy. Smlouva také právně ukotvuje existující praxi, že totiž eh, Evropská komise konzultuje veřejnost, aby umožnila občanům a všem zúčastněným stranám, aby se seznámili eh, s návrhem textu, který chce předložit zákonodárcům různé modality pro předkládání takovýchto návrhů, různá ta usnesení a prohlášení a tak dále, e, jsou podle smlouvy e, předmětem postupu spolurozhodování mezi Evropským parlamentem a radou. Belgické předsednictví považuje za velmi důležité i nadále rozvíjet tento inovační demokratický projekt e, podle nových technologických možností, protože ještě kromě toho, že tohle posílí demokratickou legitimitu, tato občanská iniciativa ve skutečnosti je takovým spojítkem mezi naší minulostí a naší současností. Komunikační technologie, které se neustále vyvíjí, teď zaujaly své místo v našem každodenním životě. Máme teď miliardy uživatelů internetu a fora a diskuze na internetu se neustále množí. Projekt eh, občanské iniciativy by umožňoval takovouto, takovouto iniciativu a takovouto diskuzi. Jako vždy, když se používají osobní údaje, někdy elektronické, je třeba zajistit eh, dostatečnou rovnováhu mezi několika problematikami. Je třeba zajistit jednoduchost a efektivitu takovýchto postupů, aniž bychom tím nějak zvyšovali administrativní zátěž pro členské státy a abychom zajistili bezpečnost těchto systémů a vyhli se jejich možným zneužíváním. Tyto detaily jsou všechny možné, můžeme je ošetřit a občanská iniciativa eh, by byla takovou takovým hlavním příkladem skutečné přímé demokracie. Dnešní unie, kde tolik eh, podporujeme svobodu projevu, je ostatně považována za takovou kolébku demokracie. Ta občanská iniciativa se bude rozvíjet eh, způsobem, který se teprve ukáže. To vše se ukáže v praxi. V každém případě eh, bychom si přáli, aby účast eh, na Evropské unii byla takto přímým způsobem podpořena. A ještě kromě toho bychom rádi, aby takovýto komunitární nástroj podpořil eh, evropský veřejný prostor, podpořil sociální soudržnost a také nám umožnil výměnu mezi veřejností výměnu názorů mezi veřejností. Takže vážený pane předsedo, vážení kolegové, mám ještě takovou osobní připomínku. Ta iniciativa občanů je výbornou možností, jak dosáhnout kontaktu s mladými evropskými občany. Je to budoucí projekt, který podpoří myšlenku evropské integrace mezi evropskou mládeží a mělo by to být vždy ve středu našeho zájmu. Je mým přesvědčením, že tím, že snížíme možnost účasti na 16 let, k tomu to ještě přispěje. Pokud ovšem Evropský parlament nebo Rada rozhodnou, že tomu bude jinak, je to možná takový první možný předmět občanské iniciativy. Děkuji vám za vaši pozornost a teď vám předám slovo, eh, abyste mohli pokračovat do své práce a přeji vám hodně štěstí. Děkuji. Grazie, Děkuji, paní Rutan. A teď bychom podle programu měli mít vystoupení paní Macony, to je eh, předsedkyně našeho spoluvýboru Pety, ale protože tady není, tak si ji nemůžeme vyslechnout. Já vám tady připomenu ty základní body. Je to velice důležitá nová iniciativa, to už tady bylo ostatně několikrát řečeno. Je to eh, v, v Lisabonské smlouvě v článku 11.4, kde se mluví o možnosti takovéto občanské iniciativy. Ale teď je na nás Evropském parlamentu, abychom předložili návrh, který bude stanovit přesná pravidla pro takovouto iniciativu. A my jsme se do toho pustili velmi rychle, musím říct. 8. listopadu by měli tady zpravodajové přímo předložit svůj návrh na výboru. A proto je toto zasedání velmi důležité, protože bude možné se k tomu vyjádřit, ohodnotit situaci, případně navrhnout nějaké nové věci. Takže já bych navrhl si vyslechnout zpravodaje, potom si vyslechneme předsedu eh, z rady a místo předsedu výboru a potom bych na chvilku, takových pět minut, ne více, dal slovo zpravodajům. Kdo z vás by chtěl začít? Možná pan Lamasur? Pane Lamasur, chcete začít? Tak, prosím. Ano, děkuji, pane předsedo. Já bych rád připomenul, Odkud vychází tato inovace v Lisabonské smlouvě? která, jak říkala správně paní předsedkyně, ještě rozšiřuje evropská práva. Jak už tady bylo řečeno, máme už spoustu různých postupů, skrze které komise, a zdravím pana Ševčoviče, kterých teď využívá Evropská komise ještě předtím, než nám předloží jakýkoliv návrh, má různé postupy, jak konzultovat eh, s parlamenty, ale také s národními vládami, eh, se sociálními partnery, s průmyslem, eh, s nevládními organizacemi skrze různé ty zelené, bílé knihy a tak dále. Na druhé straně Evropský parlament sám také neustále organizuje různá fóra, různé výměny názorů, různé diskuze, s výborem regionů, s EHSV. A náš výbor pro petice, se kterého tady máme také zpravodaje, je v přímém kontaktu s evropskými občany. Nicméně jsou tam dva hlavní problémy. Ten první se objevuje neustále a musíme s ním žít, že totiž Brusel je našim občanům vzdálen. Stejně jako naše národní hlavní města jsou vzdálena našim občanům oproti takovým těm hlavním městům regionů nebo provincií, tak Brusel je ještě dál a vždy bude dál než ta národní hlavní města. A je to složité, protože máme rozdíly oproti federálním systémům. Nemáme žádnou společnou uh, komunitární administrativu, kromě té, kterou máme v Bruselu. Neexistuje žádná evropská zpráva. Všichni evropští úředníci jsou v Bruselu a pouze v Bruselu. A komunitární právo je aplikováno národními zprávami a regionálními zprávami a informovanost a informování o evropském právu je úkolem těch národních zpráv. A další věc, Eh, další problém, který ale budeme muset vyřešit, je, že, a to je trošku zvláštní, po 50 letech budování Evropy, kdy jsme zrušili veškeré bariéry, bariéry, veškeré hranice, veškeré kontroly na hranicích, máme úplně volný pohyb eh, pro občany, pro zboží, pro zemědělské produkty, pro kapitál, ale nemáme volný pohyb politických debat. Máme pořád 27 odlišných politických debat, odlišných politických prostorů. A dokonce i parlamentní volby každých eh, pět let ve skutečnosti využívají evropské záminky k takovým vlastně národním volbám. Nemáme žádnou diskuzi o Evropě. Já vám uvedu příklad Francie. Hlavní televizní program zpráv TF 1. Na to se dívají dvě třetiny francouzů každý večer v 8 hodin, nemá žádného stálého korespondenta v Bruselu. Což znamená, že francouzská televize nemluví o tom, co se děje v Bruselu, jen v případě, že některý z francouzských politiků přijede do Bruselu a v takovém případě se toto tedy natočí a dá se to do zpráv, ale vize Evropy je pořád viděna skrze prisma národní. A já se obávám, že v ostatních členských státech ta situace nebude o moc odlišná. Odkud tedy vychází myšlenka tohoto nového postupu, této iniciativy. Je to něco úplně nového, co v našich členských států neexistuje. I když existují trošku podobné věci. Je to spíš petice než nějaké referendum. Není to ani tak přímá demokracie, ale jedna z forem participativní demokracie. Oč nám šlo? My jsme se snažili dát evropským občanům pokud jich bude dost, to znamená minimálně milion, který pochází z mnoha států, dát jim stejnou moc žádat po Evropské komisi politickou iniciativu stejnou pravomoc, jakou má Evropský parlament a Evropská rada. Protože v současné době Rada ministrů a parlament jsou taková zákonodárná schromaždění. ale politické iniciativy mohou vést k návrhu zákona jen v případě, že o tom rozhodne Evropská komise. Tato pravomoc patří Evropské komisi. My můžeme pracovat jakožto zákonodárci jen na základě návrhů, které předloží Evropská komise. Říká se tomu monopol Evropské komise. Je to takový právní monopol ve skutečnosti, není to politický monopol. A ze zkušenosti a ze statistik vidíme, že za nějakých 10-15 let těch politických iniciativ pro vytvoření nových politik a nových evropských zákonů, že ten objem se v podstatě napůl dělí mezi Evropský parlament, Evropskou radu a Evropskou komisi. No a my navrhujeme do toho systému zavést čtvrtého, čtvrtého aktéra, totiž naše občany. Pokud se občani dají dohromady, mohou pověřit Evropskou komisi, aby vypracovala návrh. A Evropská komise bude muset zanalizovat obsah toho návrhu a potom se sama svobodně rozhodně, rozhodne na základě svých povinností a pravomocí, zda zareaguje pozitivně a předloží návrh evropského zákona nebo změní nějaký existující evropský zákon nebo ne. S tím, že konečné rozhodnutí na základě návrhu komise bude mít vždy Rada ministrů a Evropský parlament. Poslední připomínka. Mí kolegové vám asi vysvětlí, jaký postup eh, si přesně představujeme, že sestavíme společně s komisarem Ševčovičem a eh, s panem prezidentem, předsedou Šastelem. Je tam jeden velký rozdíl oproti peticím nebo oproti demonstracím, jako jsme měli včera v Bruselu. Je, že tento postup v podstatě vyžívá, vy, vyzývá občany, aby jednali aktivně jako občané, aby někdy třeba intervenovali a žádali o zastavení nějaké evropské politiky, ale hlavně, aby reagovali pozitivně a aby e, přímo aktivně žádali, aby Evropa řešila nějaký problém nebo aby se změnil nějaký zákon, který není mezi lidem populární. Můžou se toho chopit politici, můžou se toho chopit odbory a tak dále, ale hlavně nám jde o to, aby samotní evropští občané se tohoto mohli chopit. Protože existují kategorie občanů, které nezajímají nikoho, ani nás, zvolené poslance, ani vlády, protože jsou geograficky příliš roztříštěny, protože nemají žádné lobbysty. Například eh, evropští občané, kteří jsou takovou avantgardou evropští občané, kteří žijí v jiné evropské země, zemi, než je jejich země původu. Žijí tam, pracují tam, eh, mají tam rodiny, umírají tam, rodí se tam a podle zákonů, které my tady máme, by toto neměl být problém, jenomže v praxi to často problém je. A proto je třeba, aby i tito občané, kteří předtím nikoho moc nezajímali, měli nějaký způsob, jak protestovat a žádat nás přímo, abychom zasáhli. Takže ne, aby nutně vždy žádali zrušení něčeho, co už jsme udělali, ale aby nám třeba dali najevo, jaké jsou problémy, se kterými se potýkají ve svém každodenním životě a jak bychom je my mohli řešit našimi zákony. Děkuji. Grazie, onorevole massu. Děkuji, panu Lamasurovi za velice jasný strukturovaný projev, který nám dal základ pro pochopení této iniciativy. A teď dám slovo paní Gurmaj, místo předsedkyni našeho výboru, aby doplnila to, co tady už říkal pan Lamasur. Prosím. Uh, uh, ano, ta zpráva je tak důležitá. Důležité je také to, že už se tím někdo zabýval před námi, že eh, tento výbor a také Žera a Diana a mm, všichni pracujeme velice intenzivně na dosažení konsenzu. A já také poděkuji eh, ráda eh, panu kolovi Somise Ševčovičovi a Marikasta. Toto je velice důležité rovněž eh, také iniciativy eh, v národních parlamentech. Já jsem přesvědčená, že eh, my budeme mít ještě také debaty s výborem regionu a se Kosokem a že mnoho kolegů se bude zajímat o tuto novou, tento nový nástroj posílení participativní demokracie. Já vám teď musím říct, eh, co se vlastně událo v minulosti, jenom tak, abychom se měli eh, o čem orientovat. A hm, také vám a možná tedy eh, řeknu o tom, jak se dělíme o práci mezi ženami a muži. My skutečně jsme vypracovali výbornou zelenou knihu, eh, kopie tady najdete a eh, je třeba zajistit, bylo třeba zajistit, aby během toho troj předsednictví, jehož jsme součástí my jako Maďaři, eh, se vypracuje velice dobrý pracovní dokument, to se stalo před 2. červnem a my samozřejmě chceme, aby ta podstata byla dobrá ta iniciativa samozřejmě eh, potřebovala ještě eh, být posilována v průběhu a eh, byla tady řada také rizik. Víte, kolik lidí se dostavilo, respektive nedostavilo k posledním parlamentním volbám. My jsme o tom debatovali Ehm, debatovali dnes dopoledne. Je to v podstatě podpoloviční menšina, kdo věří evropským institucím. Já jsem přesvědčená, že jelikož jsme byli schopni důkladně pracovat spolu, tak eh, že tady ty možná trošku těžké časy, kdy to budeme muset vysvětlovat a prosazovat eh, spolu také přestojíme. Samozřejmě musím také sdělit to, že nejenom petiční výbor, ale také výbor kulturní, LIBE, výbor právní, eh, všechny to výbory podávaly svá stanoviska a my samozřejmě musíme zmínit, že eh, návrh komise byl výborným východiskem pro naší práci. A za to děkujeme samozřejmě Maroši Ševčovičovi a jeho týmu v komisi. My tady navíc jsme ještě čelili velice těsným termínům. Teď jsme zhruba uprostřed celého procesu a to je pravý čas na to, aby se debata přejela do národních parlamentů. To jsme viděli dopoledne. Andrew Duff si vyslechl 26 vystoupení ke své zprávě a já doufám, že podobně živá diskuse proběhne nyní. Na ten návrh komise se zadívá ze tří hledisek. Pro, náš, pro nás jako evropské zákonodárce by bylo dobré, kdybychom měli více informací o Evropské občanské iniciativě, tak, aby se z ní stala opravdu mocná zbraň prosazování demokracie. My také mezi sebou eh, debatujeme o tom, kdy by to vlastně mělo se pustit do oběhu, kdy s tím vlastně začít. No, eh, samozřejmě my budeme navrhovat eh, navíc řadu změn k návrhu komise tak, abychom odstranili zbytečnou administrativní zátěž. To je totiž naše odpovědnost. My musíme, tedy můžeme vykonat mnoho dobrého, ale musíme se na to dát pozor. Tak třeba eh, komise navrhla, eh, navrhla to, aby se po té, co se zapojí 300 tisíc eh, žádajících do petice aby, petice, aby se přeskoumávala i přípustnost. To nevím, jestli je to dobré. Nebo další věc eh, je eh, tato otázka. Jestliže se podaří shromáždit milion podpisů, to no tak co bude dál? Ti, kteří schromažďovali ty podpisy, si zaslouží nějakou odměnu, takže mm, tady alespoň slyšení nebo tak něco. A mm, jsou tady dobré příklady toho, co navrhujeme a myslím, že pan Lamasur to ještě rozvede. Důležité je samozřejmě, jak to bude fungovat. Já tady vnímám, že my se snažíme dělat všechno pro to, aby to bylo připravené co nejdříve a aby to prošlo dohodou v prvním čtení ještě před koncem letošního roku. A to samozřejmě eh, je třeba předjednat, poněvadž kdybychom to předodili jednoduše a prostě eh, těsně před plenárkou, no tak eh, to není optimální, ale my máme dost času, abychom to společně dali dohromady. My všichni čtyři s velkou otevřeností očekáváme a rádi si vyslechneme vaše příspěvky, co vy k tomu chcete říci zástupci jednotlivých částí Evropy. A určitě také to zajímá petiční výbor, a jakož i náš výbor AVKO. Nám jde o kvalitu a k této kvalitě nyní můžete přispět. Prostě eh, Evropští občané musí cítit, že na nich záleží. Já vám děkuji, paní Gurmaje. A kdo chce teď slovo? Paní Wallace? Thank you very much, President. I think, uh... Děkuji, pane předsedo. Já si myslím, že tak, jak asi si všichni mohou představit zde v této místnosti, tady krásně praxi provádíme tu týmovou práci právě mezi zpravodaji i za souhry pane předsedy a právě i s národními parlamenty, protože nikdy nedojde ke vzniku evropského demokratického prostoru, o němž se eh, takto velice zasvěceně neustále hovoří pokud k tomu nepřistoupíme v souznění s národními parlamenty a členskými státy. Ale k čemu tady chceme dospět? Tady máme něco, co by mělo být jednak atraktivní a jednak dobře uživatelsky přístupné našim občanům, tedy tak, aby každý občan se mohl účastnit evropské demokracie v praxi, aby měl nástroj, k němuž může sáhnout a jehož může využít. My v petičním výboru s kolegy jsme se cítili velice inspirováni zkušenostmi, která už celá léta existuje, totiž práv evropských občanů na vznášení petic Evropskému parlamentu. To je velice důležité právo, které každý občan má vůči Evropskému parlamentu a cítili jsme, že určitá eh, taková vodítka by mohla být využita i zde. Mělo by nám být jasné, že Evropský petiční rámec nepřiznává občanům až takovou iniciativu účastnit se všech iniciativ, ale je to zkušenost, níž bychom měli čerpat. Já se chci soustředit na dvou záležitostech. Právo eh, petic přisluhuje každému eh, občanovi, který má zde sídlo v Evropské unii nezávisle na jeho věku a nezhroutila se nám nebe na hlavu. Byli jsme schopni si poradit s petičním systémem, který je takto otevřený a přístupný. A já se domnívám, že v tomto parlamentu je nás mnoho, kteří mají ten pocit, že opravdu by se měl snížit ten věkový limit na těch 16 let, jak už zde zaznělo. Ale že bychom možná se mohli zamyslet i nad tím, zda by to nešlo rozšířit ještě dále. Chceme-li umožnit uh, tu účast eh, těch občanů na demokracii, tak právě na koho jiného bychom se měli obracet než na mládež. Ano, všem musíme dát možnost tak, že se na ně obrátíme a řekneme, vy máte právo že se tady pod tím podepsat, účastnit se tohoto myšlenkového procesu a té debaty. A pak se uvidí dál. Dále máme velice silný pocit, že se jedná o iniciativu evropských občanů. Pokud najednou budeme mít různá pravidla a různé věkové limity v různých členských státech, tak to najednou tu celoevropskou povahu té iniciativy opravdu rozmělní, případně e, naruší. Další věc, o níž bych se chtěla zmínit. Jakým způsobem budeme ověřovat pravost podpisů? Já si myslím, že je správné, že by každý členský stát měl být účasten těchto kontrolních ověřovacích procesů, tak jak jsem řekla na samém začátku. Týká se to nás všech. Pokud však se některé členské státy budou obracet na nás a z toho, co chápu, tak právě v těch některých členských státech by to tak mělo probíhat, že by měli občany legitimovat, ověřovat jejich totožnost prostřednictvím občanských průkazů či pasu, to by mohlo být překážkou. E, to by se mohli určitý občané zdráhat e, přispět svým podpisem. Tak nám to naznačili už průzkumy. Celá řada členských států občanský průkaz požadovat nebude. Například e, u Petice občanský průkaz nežádá proč bychom měli na někom žádat občanský průkaz jenom, že se chce pod něčem podepsat? Nechme způsob ověřování na takovéto co nejjednodušší úrovni. A pak poslední věc. A i zde čerpám ze zkušenosti petičního výboru. Nabízíme-li něco našim občanům, oni chtějí vidět matatelný výsledek, chtějí odpověď. A nám musí být zcela jasné, že na konci tohoto celého procesu, pokud opravdu někdo správně zhromáždil jeden milion pod podpisů, tak bude povinnost reagovat. Stejně jako by museli reagovat na podnět parlamentu nebo na podnět rady ministru. A to musí být celá jasné, černé na bílém, tak aby občanům bylo jasné, co za ten podpis dostanou, pokud jich bude dost. Tedy tím přispějeme k té evropskosti, eh, k tomu, aby to stálo za to. Děkuji. Děkuji. A teď tedy čtvrtý zpravodaj. Mezitím bych chtěl pozdravit paní Macony, předsedkyni výboru pro petice, která právě dorazila je to náš spoluvýbor, takže ona se posadí k našemu stolu, aby přebrala svou roli. Takže já bych to teď zorganizoval takhle. Teď dám slovo kolegu Hefnerovi, abychom si vyslechli všechny zpravodaje. A potom bychom mohli začít eh, s vašimi komentáři. Ale předtím možná byste chtěli ještě se pozdravit, nebo ne, možná později, dobře. My tady budeme mít teď takové spolupředsednictví. Paní Rucen souhlasí. Takže vyvolávat poslance bude paní Ruten. A já budu mluvit, abych uvedl pana předsedu Šastela a pana místo předsedu komise Ševčoviče. A teď bychom mohli tedy uzavřít tuto fázi vystoupení pana Hefnera. Děkuji vám, pane předsedo. Evropská občanská iniciativa to je jeden z velkých slibů, s nímž Evropská unie přišla v rámci Lisabonské smlouvy k evropským občanům. Jak už řekl kolega Lamasur, my velice dobře o tom víme. Víme o tom, že jsme vzdáleni lidem, lidé se cítí vzdáleni rozhodování, které se zde děje tato iniciativa umožní nastolovat témata, podávat návrhy na nové zákony, na nové evropské rozhodování. A podle mého jde o první nadnárodní instrument pro zapojení občanů. Je to velice důležité, zejména pro Evropu, aby ukázala, že jejich slovo v Bruselu platí, toto je postoj, eh, na kterém bychom měli pracovat a zapracovat do celé věci. My běžně eh, míváme vždycky jednoho, na nevýš dva zpravodaje, kteří se zabývají jedním tématem. Tentokrát jsou to čtyři z různých výborů, z různých zemí, k tomu komise a k tomu rada, tak aby ta legislativa dopadla dobře. No a teď je třeba říci, že pořád ještě není jisté, jestli tato Evropská občanská iniciativa opravdu eh, povzbudí lidi k tomu, aby sbírali podpisy a přicházeli s iniciativami. Poněvadž eh, oni je prostě seberou a eh, mohlo by to také skončit tím, že po půl roce by dostali od komise dopis s poděkováním a odmítnutím. To by samozřejmě nestačilo. Tady jde o to, aby vznikl dialog a debata mezi občanem a institucemi a proto se do toho pouštíme. Chceme, aby tento nástroj byl přívětivý, eh, orientovaný na dialog, efektivní. Není to o referendu, je to o předkládání návrhů. Já bych se nyní zastavil u některých aspektů. My navrhujeme, aby byl vymazán ten druhý práh 300 tisíc podpisů, eh, na jehož základě, tedy po jehož dosažení, by komise teprve rozhodovala o tom, zda příslušný návrh je či není přípustný. To prostě dost dobře nejde, eh, poněvadž eh, když, eh, jestli těch 300 tisíc podpisů zatím je velká práce a když to komise v tomto okamžiku zestřelí, tak je otázka, jestli vůbec bude možné ještě se k tomu vrátit v nějaké pozměněné podobě. Kdyby totiž na druhé straně každý občan mohl poslat e-mail a tím tedy eh, spustit tady to iniciativu, tak to bychom možná byli pod lavinou různých iniciativ, ale proto tady máme podmínku, aby na začátku stálo aspoň sedm lidí ze sedmi různých členských zemí. A pokud eh, to spadá do pravomocí Unie, pokud to není vysloveně proti z duchu smluv, mm, tak eh, pak je takováto iniciativa legitimní. Já bych ještě zmínil další dva body. Časový rámec. My v parlamentu nevidíme důvod na to, aby tady platil ten velice krátký eh, časový prostor 12 měsíců. Možná, že 12 měsíců stačí v rámci jedné země, ale pokud to má být eh, napříč členskými zeměmi, tak to nemusí stačit. A my to nechceme uspěchat, my nechceme, aby tuto iniciativu mohla využít pouze nějaká velká organizace eh, NGO, která působí mezinárodně a pro kterou potom nebude tak těžké Eh, poměrně rychle shromáždit potřebný počet podpisů. Proto my navrhujeme prodloužit těch 12 měsíců na 18. A pak je tady otázka, jaký je rozdíl mezi občanskou iniciativou a peticí, nebo eh, co bude výsledkem pro občany, jestliže se jim podaří shromáždit milion podpisů. My tedy navrhujeme, aby komise pak musela pozvat občany na veřejné slyšení a vyslechnout si jejich argumenty. A opět to je vlastně myšlenka otvírání dveří a spouštění diskursu. Čili jde o to, aby občané měli pocit, že je to jejich Evropa, jejich iniciativa a že jejich návrhy jsou slyšeny v Bruselu. Samozřejmě, že komise jim nemusí vyhovět, ale musí si je aspoň vyslechnout a brát je vážně. Děkuji. Thank you, uh... Děkuji, pane Hefnere. A teď? ve stejné filozofii, co se týká rozdílů mezi Bruselem a hlavním městy. Eh, další řečník. Děkuji, pane předsedo, paní předsedkyně, kolegové, kolegyně. Srdečné díky za tu příležitost, že tady mohu prezentovat stanovisko německého Bundestagu, ale jistě i vlastně Evropského parlamentu jsem rád, že mohu eh, k této mozaice názoru přispět i svým malým dílem. Z našeho pohledu by měl zejména sloužit tato iniciativa evropským občanům a občankám potřebujeme něco eh, uživatelsky přátelského, nebyrokratického a časově aktuálního. Eh, taková by měla být ta iniciativa. A k tomu pak musí tím pádem přispět všichni, rada, parlament, ale rozhodně i naše národní parlamenty, které by v rámci své vnitrostátní odpovědnosti vedli dialog se svými národními vládami. Poslanci, jež jsou dnes zde zastoupeni, se tradičně pojímají jako partneři občanů a občanek. Proto je právě naší povinností zajistit, abychom e, nezanedbali zájmy našich občanů. A co mi dělá zejména radost, a chtěl bych tím pádem poděkovat zpravodajům Evropského parlamentu, čili za e, paní Čomaj, paní Lamasur, e, panu Hefnerovi a paní Volis, že zcela zřejmě se tady jedná o velkou míru určitého konsenzu. Mnozí kolegové z německého Bundestagu to tak cítí. My už jsme provedli dvě, zorganizovali dvě debaty k této iniciativě. A vznikla celá řada eh, podnětů z řad opozice a i moje frakce už eh, zahájila konzultační postup i postup s komisí, aby odevzala vlastní stanovisko. Jistě bychom neměli Evropskou občanskou iniciativu přeceňovat. Je to spíš určité doplnění demokratických procesů, demokratického prostředí. Ale všichni máme ten pocit, že Evropa potřebuje více demokracie a musí brát své občany vážněji. Musíme zeuropeizovat naše diskuse a debaty. Rovněž musíme respektovat naše různá združení, organizace i strany co mi dělá starost je, že se znovu snažíme vše pojímat v takovém trendu renacionalizace. Máme populistické strany, které chtějí se spíš z té Evropy vyvázat, ji ze sebe setřást a ty nám vévodí často v Evropě. My nesmíme budovat nová zdi, musíme budovat mosty a zdi bourat. Proto nesmíme připustit, aby to byly iniciativy nějaké nacionalistické strany svazku nebo něčeho takového. To musí být iniciativa, která přichází z nitra Evropské unie jako celku. Tedy nepřeceňovat, ale zároveň ani nepodceňovat. V tomto smyslu jsem trochu iritován tady těmi protiklady nebo pod, pochybnostmi, jež se stále znovu objevují. Na to už upozornili i předřečníci. To není záměný postup za referendum. Jedná se o konkrétní iniciativu. Ale i komise i jiné orgány právě takovou iniciativu pak musí brát přiměřeně vážně. Rovněž bych tady rád upozornil na pár očekávání našeho Bundestagu, kde se rovněž zdá, že se všichni shodují na těch základních principech. Tedy za prvé, čekáme, že minimální počet členských států bude snížen. V původních úvahách na to upozornila i komise, tedy třetina je pro nás problematická. My bychom spíš čekali, že by to měla být čtvrtina členských států jako minimální počet členských států. Tak by to mělo stačit. Co nás těší je, že i u těch kvor se snížily ty prahové hodnoty. I zde bychom si měli spíš představit, jak to může vypadat v praxi a zkusit si představit, jak silně už v současné době v členských státech si dokážou petice nebo iniciativy najít eh, širokou podporu občanů a jak se využívají. Pak eh, ta zkouška přípustnosti. To by mělo být na samém začátku takové iniciativy. Je to absurdní, kdybychom si nejdříve museli zeptat stovky tisíc občanů, zda souhlasí s něčím nebo ne, zase pod něčím chtějí podepsat a potom jim až řekneme, že se to vůbec nepovažuje za přípustné, že to prostě už bylo zamítnuto, než se o tom vůbec začalo uvažovat. To by určitě vedlo k velkému zklamání a vedlo by to k dalšímu růstu skepse vůči evropským institucím. Tedy jakýkoliv přeskum přípustnosti by měl být na samém začátku. Zároveň by to nemuselo znamenat, že by musela vznikat nová grémia, ať už rády či parlamentu. Tady se mluví, že by měl vzniknout takový ad hoc výbor expertů a moudrých. My spíš si představujeme, že by se to mohlo vyřešit například petičním výborem Evropského parlamentu, že ten by se do toho mohl zapojit a zároveň nějaký odbor komise, že by to mohlo být nějaké pevné grémium, případně nějaký výbor, tady se vám do toho nebudu míchat, ale že by prostě samozřejmě i komise měla mít ty správné lidi v rámci Lisabonské smlouvy a že by se měly najít už nějaké existující orgány, že už vlastně nové grémium nemusíme vytvářet, že už jich máme dost vhodných. Stejně tak schvalujeme, že by ještě jednou eh, existovalo eh, právo na odvolání, protože pokud už nějací občané nesouhlasí s komisí, tak by měli mít možnost nějak se odvolat právě k Evropskému soudnímu dvoru. Co mi zejména dělá radost, a to je asi konstruktivní příspěvek k té debatě, místě, že by mělo být vše velice praktické a být zaměřené na praxi, totiž, že by to mělo být inspirativní pro iniciátory, ale tak jsem to alespoň pochopil, té vstupní důvodové zprávě, že by to mělo být přátelské vůči občanům a že by se mělo najít vždy řešení, které je z pohledu občana nejjednodušeji využitelné. Dnes už dneska si nedokážeme vůbec představit, že by mělo cokoliv být využíváno, aniž by byla zapojena elektronická média. Tedy musíme mít nějaký zcela jasný postup online, připojování se k té iniciativě, který by nikoho neodstrašoval, nezrazoval. Eh, my už to v Německu máme. Máme postupy, kde se občany mohou zapojovat do iniciativ online a Samozřejmě pokud někdo uvede své jméno, příjmení, plnou adresu bydliště, tak by to mělo stačit. To stačí německému Bundestagu. A tam už můžete odevzdat petici po takovémto prohlášení, proč by najednou v Evropě měly být ty překážky vyšší než ty, jež musíte překonat, chcete-li eh, se obracet na svůj národní parlament s nějakou petici. Rovněž vítám, že tady navrhuje zpravodaj dialog s iniciátory, než bude přistoupeno k té definitivní nějaké zkoušce. Tedy pokud se někdo opravdu takto snažil a dokonce už aktivizoval transnacionálně občany jiných států, vyšel na ulice, sbíral podpisy, měli by mít opravdu nárok na to, aby příslušný orgán, zejména komise, s nimi vstoupila do dialogu. A ještě jednou jsme tady mluvili o časovém rámci. Tady bych přece jen apeloval, abychom přistoupili k co nejpragmatičtější možnosti. 12 měsíců mě opravdu připadá příliš krátká lhůta. Takové celoevropské, celounijní iniciativy by mělo být eh, těch 18 eh, měsíců dostatečné. Ale pokud by někdo opravdu dokázal shromáždil těch milion předpisů před uplynutím 18 měsíců, tak to bude jenom vítané. Tedy 18 měsíců by mělo být to přípustné maximum a samozřejmě pokud si s tím někdo poradí dřív, tak tu iniciativu uzavře dřív. V tomto smyslu prosím jak radu, tak Evropský parlament, aby nastartovali um, to, tento proces a uvedli tuto iniciativu v život co nejrychleji, protože tím nás mohou občané brát vážně. Nikdo z té iniciativy nemá strach. My se na ně těšíme. Doufáme, že to přispěje k tomu, že budeme se těšit ještě větší vážnosti. Tedy vyzývám, buďme odvážní, eh, přidejme eh, tempo a eh, uveďme v život tuto velice cenou iniciativu. Děkuji, děkuji. Tak teď tedy dokončíme tuto první fázi, první část naší diskuze tím, že si vyslechneme po zpravodajích a po takovém schodnutí vystoupení národních parlamentů si teď vyslechneme zástupce evropských institucí. Nejdříve mm, si vyslechneme pana Oliviera Šastela. Pane komisaři, dámy a pánové, vážení evropští národní poslanci a poslankyně, já musím nejdříve stejně jako předchozí řečníci říci, že eh, jeden z hlavních eh, pokroků dosažených eh, v Lisabonské smlouvě je, že se podpoří demokratické fungování Unie. Smlouva různými způsoby podporuje pravomoci Evropského parlamentu, navíc zahrnuje národní parlamenty více do procesu evropského rozhodování a konkrétně velmi posiluje reprezentativní demokracii v rámci Unie. A potom, to říkali ostatní už přede mnou, počínaje no, předsedou Evropského parlamentu, Lisabonská smlouva chce se, aby se i občané mohli účastnit eh, procesu o rozhodování. Takže ta reprezentativní demokracie bude doplněna prvky demokracie participativní, což je přesně to, co teď eh, Lisabonská smlouva chce umožnit občanům, aby totiž eh, občané mohli požádat komisi o předložení legislativního návrhu. Je to jeden z nejkonkrétnějších a nejviditelnějších eh, inovačních aspektů, které sebou přináší Lisabonská smlouva, toto právo občanské iniciativy. Podpoří to eh, nadnárodní diskuze a vytvoří to skutečný evropský veřejný prostor. A proto jsem rád, že jste mě dnes pozvali mezi vás, abych si mohl vyslechnout tuto diskuzi. Já jsem si jist, eh, že to podpoří diskuzi, kterou my teď máme eh, s Evropským parlamentem a s komisí. Rád si tedy vyslechnu vaše různé zkušenosti z vašich různých států. Při implementaci tohoto občanského práva budeme muset najít nějakou správnou rovnováhu, což nemusí být úplně snadné. Je třeba, aby ten nástroj zůstal blízký občanům, aby byl snadno přístupný. Zároveň musí zajistit eh, veškerou důvěryhodnost a efektivitu, kterou tato infrastruktura potřebuje. Jak víte, Rada Evropské unie 14. června vydala takové obecné orientace k návrhu nařízení, který předložila komise, aby eh, se mohlo začít jednat o tomto právu iniciativy. Já nechci zacházet do technických detailů, ale chtěla bych vám připomenout eh, pár prvků tohoto orientačního dokumentu. Je pravda, že tam Rada navrhuje stanovit eh, počet, minimální počet členských států, ze kterých musí pocházet eh, tito občané. Mělo by to být jedna třetina členských států. Ostatně, Rada chce také stanovit minimální počet eh, občanů na každý členský stát podle takového matematického vzorce. Eh, který se váže eh, také na počet eh, evropských poslanců. Chce se to také nastavit na počet 100 tisíce podpisů, ale to se ještě uvidí, on se bude jednat a předpokládá se, že tyto iniciativy by neměly zachazovat do rozsahu působnosti smlouvy, neměly by být proti hodnotám Unie. A v nařízení by se také mělo říct, eh, že komise by se měla snažit vytvořit eh, nějaký program, který by umožnil volný přístup do takovéhoto problému, eh, do takovéhoto systému, aby bylo možné podepisovat danou petici elektronicky, což by s nás umožnilo organizátorům eh, vést takovéto iniciativy na národní i nadnárodní úrovni, zajistila by se tím dostatečná ochrana osobních údajů, takže rada chce doplnit ten návrh komise tím, eh, že se tam ještě řekne, že u každého členského státu se musí do těch formulářů uvést dostatek identifikačních údajů. Budeme mít národní formuláře, jak víte, e, potom se bude provádět průzkum, který bude ověřovat e, ty podpisy. No a ten program by měl zajistit, aby toto všechno se dalo udělat co nejrychleji a nejefektivněji. Jak na komisi, tak na radě Teď čekáme na konsolidované stanovisko Evropského parlamentu, abychom mohli pokračovat eh, v jednáních, kterým se říká trialog, trialog mezi našimi třemi institucemi, abychom potom mohli postupovat na základě takového kalendáře, který už byl stanoven a který by měl do konce roku vést ke stanovení pravidel, eh, která to nařízení popíše. Protože eh, na radě začínáme mít pocit, že je to urgentní. Proč? Protože 1. prosince to bude jeden rok, co už Lisabonská smlouva platí. A není dobré, aby po vstupu Lisabonské e, smlouvy v platnost, už rok po vstupu smlouvy v platnost, se e, tři instituce ještě pořád dohadovaly o těch pravidlech e, pro to, jak zajistit, aby občané mohli přijímat takovéto iniciativy a žádat komisi o návrhy v určité řadě oblastí, které spadají pod smlouvu. Takže je pravda, že teď k tomu máme docela čas na zasedání a jednání a zdá se nám, že už bychom konečně měli se do toho pustit a začít formalizovat pravidla, která chceme vytvořit pro to, aby mohla začít fungovat ta občanská iniciativa. Jak jsem říkal před chvílí, je to v každém případě jedna z nejdemokratičtějších věcí, které Lisabonská smlouva obsahuje. Já vám velmi děkuji, pane předsedo, za toto vystoupení. Navíc bych vám chtěl ještě jednou poděkovat za vaši neustálou přátelskou přítomnost mezi námi. Chodil se sem pravidelně často, je to velmi dobré, ale Musím říct to též místo předsedovi komise panu Ševčovičovi, který už na tomto výboru byl několikrát. My jsme ho několikrát pozvali i na plenární zasedání, takže myslím, že on věnuje stanoviskům parlamentu velkou pozornost. Takže prosím, pan Ševčovič, máte slovo. Thank you very much, Mr. President. Dear Minister. Děkuji, pane předsedo. Uh a obracím se na vás, eh, členové Europarlamentu a poslanci Národní parlamentu. Já jsem velice rád, že si můžeme tady dohromady podiskutovat o tak důležitých věcech, jako je volební systém na evropské úrovni a občanská iniciativa. Protože když se podíváme, kdo byl tím vítězem Lisabonské smlouvy, tak jsou to Evropský parlament, národní parlamenty a občané. A my to nyní, poněvadž nám platí Lisabonská smlouva, všechno postupně uvádíme do praxe. Já bych chtěl poděkovat všem národním poslancům, kteří tak významným způsobem přispěli přípravě evropského občanství. My jsme dostali komentáře k zelené knize z Česka, z Portugalska a dalších zemí a jsou to velice cenné eh, poznatky o tom, jak řídit tuto občanskou iniciativu a další komentáře z Česka, Itálie eh, a, Itál- a dalších zemí přispěli dalšími komentáři. Musím říct, že eh, velice vděčíme, jsme vděční eh, radě za výbornou spolupráci za španělského předsednictví. Nyní eh, pokračujeme v tomto duchu s belgickým předsednictvím a my doufáme, že brzy za několik málo měsíců se nám podaří dosáhnout konsensu. My samozřejmě nyní očekáváme konsolidovanou verzi zprávy eh, z Evropského parlamentu. To by mělo být velice brzy. No a to nám pomůže pokročit před a přejít do trialogu. Já musím říci, že eh, většina těch podrobností byla zde prezentována skvělým způsobem z úst eh, pana Šastela a také jsem si vyslechl pozici pana Hrota z Bundestagu a já myslím, že eh, hodně rezonujeme tady mezi Bundestagem a Evropským parlamentem. Já bych tady s dovolením vysvětlil trošku, eh, jak eh, se jak na tom my jsme s těmi problémy, které někteří zmínili. První otázka, proč jsme se rozhodli, že musí být zastoupena třetina členských zemí? My to vidíme jako velice logické. Jedna třetina, to je vlastně ta etnita, odkud by měly pocházet eh, podpisy. Eh, jedna třetina členských zemí je klíčová pro zájemní posílené spolupráce podle Lisabonské smlouvy, eh, taktéž pro zahájení procedury kontroly subsidiarity. A my chceme, aby ta evropská iniciativa byla v skutku evropská, aby měla tedy evropský charakter a aby nešlo pouze o regionální či lokální iniciativy. Proto jsme se rozhodli pro jednu třetinu členských zemí. Ehm, musíme mít na paměti, že iniciativy jedné třetiny členských zemí eh, potom eh, na základě toho se bude žádat, aby Evropská komise předložila legislativní iniciativu, která ovšem potom může začít platit v celé Unii. A já jsem velice rád, že eh, pan Roth oceňuje náš způsob výpočtu eh, toho počtu podpisů nezbytných eh, z jednotlivých členských zemí, protože Německo mělo k tomu určité obavy tam bylo 0,2% a z každé členské země, to by v Německu potom bylo nějakých 160 tisíc eh, podpisů, aby eh, a naopak by to byla jenom eh, asi tisícovka v případě Lucemburska. Takže my jsme to upravili a myslím, že ten současný systém je daleko lepší a v podstatě snižuje překážky pro zapojení e, těchto iniciativ ve velkých zemích. Další věc, která tady možná nebyla tolik zdůrazněná, přesto je důležitá, je mladí. My jsme se rozhodli, že umožníme mladým, a myslím, že to bude první demokratický instrument eh, v Evropě po Estonsku, a sice, že umožníme shromažďování popisu, podpisů online. Je to technologicky nový a moderní přístup, eh, který je lecos usnadňuje, čili má mnoho pozitivních stránek, ale samozřejmě, že má také určitá rizika. Je to otázka verifikace a ochrany údajů. My jsme se ale přesto rozhodli pro elektronickou, elektronický sběr podpisů, poněvadž chceme podpořit eh, tuto novou iniciativu a učinit ji uživatelsky přívětivou. Komise na základě doporučení eh, Rady a parlamentu eh, se zamyslela nad softwarem. My jsme tedy uvažovali o open source softwaru, který potom bude možno si prostě stáhnout a tak dále, bez eh, různých nějakých certifikátů a vyvíjení dalšího softwaru. Čili tento open source software eh, bude k dispozici pro pořadatele iniciativ. Eh, otázka přípustnosti. Proč jsme tedy zavedli ten element přípustnosti? Na jedné straně samozřejmě jsme chtěli povzbudit občany, aby se zapojovali do demokratického života v Evropské unii. Na druhé straně ovšem máme řadu zkušeností, jak lze tento systém zneužívat pro negativní propagandu, propagandu proti evropským hodnotám a propagandu třeba eh, ne morální. My jsme chtěli tedy vytvořit platformu, platformu, která eh, prostě bylo tady nebezpečí, že by to mohlo být eh, používáno eh, pro jakési, jakousi propagandu marginálních skupin. Ale proběhl tady neformálně trialog s ministrem Šastelem a poslanci Europarlamentu a myslím, že se nám daří eh, se pohybovat eh, směrem k vhodnému řešení a my se určitě budeme těšit na takové řešení. My bychom ovšem neradě, aby vznikl systém, který by okamžitě spouštěl celou mašinerii komise, která končí rozhodnutím kolegy a komisařů. To by potom bylo těžko zvládatelné. Takže proto my bychom chtěli změnit proces registrace iniciativy a sice takový, který bude v podstatě administrativní a prostě vyloučí iniciativy eh, proti Evropské unii, proti našim hodnotám eh, frivolní a eh, iniciativy, které by nespadaly do pravomoci komise. Samozřejmě všichni se potom ptají, jak tento proces může být zajištěn jeho, jeho férovost. Takže máme tady ty obvyklé korektivy, jako je třeba Evropský soudní dvůr a podobně, umucman a tak dále. Čili my eh, budeme poskytovat eh, takovou pomoc organizátorům, budeme mít něco jako helpdesk, desk, Čili organizátoři skutečně se od nás přímo dozvědí, jak eh, to spustit a eh, zda tato iniciativa má smysl, tady eh, dotýká se kompetencí komise. A ještě, jestli dovolíte jednu poznámku na závěr, co se stane, jakmile se podaří sebrat jeden milion podpisů v daném počtu členských zemí. Komise do čtyř měsíců představí oficiální sdělení ke každé takové občanské iniciativě. Tam bude muset být stanoveno, eh, jak s tím hodláme dále naložit, eh, zdůvodnění našeho rozhodnutí a další postup. A budeme takto informovat organizátory, Evropský parlament a Evropskou radu. A samozřejmě my víme, že musíme zlepšit komunikaci s občany a vůbec kvalitu politiky v Evropské unii. To znamená, že myšlenka veřejného slyšení je dobrá, nicméně je třeba rozhodnout, kdo to bude organizovat, zda tedy Evropský parlament nebo komise. A já myslím, že toto bude třeba eh, to je vlastně dobrá věc, abychom, aby tady byla příležitost k tomu, aby organizátoři nám mohli předložit výsledky, předložit své zdůvodnění a tak dále. Čili takto by to mohlo fungovat dobře. A úplně poslední poznámka. Já doufám, že tento nástroj a já tedy eh, z tohoto důvodu zvláště vítám zapojení národních parlamentů. Prostě toto nám umožní rozšířit evropskou debatu a přesunout ji z Bruselu také do členských zemí. Pokud se bude více debatovat o evropských tématech v národních, eh, na národní půdě, tak to je jenom dobře a bude to eh, skutečně přispěje to jaksi k zevropštění Evropy. To je velice důležité pro vztah mezi občany a Evropskou unii a jejími institucemi. Děkuji vám, pane předsedo. Děkuji vám, pane Ševčoviči, pane komisaři. No a v této chvíli se pustíme do druhé fáze dnešní odpolední debaty. Tak a my tady máme seznam řečníků a podle něj budeme postupovat a já dám nejdříve eh, slovo paní Krymové z Národního parlamentu v Bulharsku. Da, Добър ден на всички колеги. Радвам се, че имам възможността да открием тази дискусия. Комисията по европейски въпроси и контрол на европейските... Já mám velikou radost, že mám tu čest zde reagovat jako první. Komise, výbor pro evropské záležitosti v našem bulharském parlamentu vítá takovouto evropskou občanskou iniciativu, co by důležitý nástroj posilování demokratických procesů. Rovněž k zaplňování toho deficitu, toho demokratického skotku, který stále ještě prožíváme. Jsme přesvědčeni, že tímto způsobem budou mít evropští občané možnost se silněji projevit a identifikovat se s Evropskou unii. Finanská zátěž pro členské státy by měla být však držena na minimální úrovni, samozřejmě se zohledněním práv všech občanů. Občané Evropské unie se budou jistě rádi účastnit takovýchto iniciativ, kdykoliv půjde o něco konkrétního, kdykoliv půjde o něco, co bude mít dopad na jejich každodenní život. A je důležité, že bylo rozhodnuto, že musí jít o třetinu členských států. Je to správný počet. A je to rovněž velice rozumný přístup k této problematice. V našem stanovisku jsme vyjádřili své svoje pozitivní dojmy a rovněž i pozitivní reakci na ten rejstřík, který bude na internetu a tam by měly opravdu být obsaženy všechny občanské iniciativy. Kterákoliv iniciativa a zároveň by to mělo být přístupné ve všech evropských jazycích. Na závěr bych ráda poznamenala, že eh, výsledky toho meziparlamentního setkání přispějí ke zlepšení, ke zdokonalení této iniciativy a všech legislativních procesů, které doufejme povedou k co nejrychlejšímu přijetí této iniciativy a tohoto nařízení. Děkuji za pozornost. Thank you very much. Uh, Děkuji. A nyní z Bulharska do Spojeného království pan Lord Bones ze sněmovny Lordů. Děkuji, paní předsedkyně. Děkuji vám za udělení slova. Já se omlouvám kolegům, že budu muset odejít předčasně, před půl šestou. Já chci říci, že podvýbor pro eh, právní záležitosti se zabýval původním dokumentem komise a došli jsme k závěru, které tady už vlastně zazněly, že proces by měl být co nejdostupnější a nejotevřenější, že bychom měli plně využít internetu, že by měla být eh, spravedlnost mezi státy, byrokracii je třeba minimalizovat, zejména pokud se týče eh, verifikace a autentifikace podpisů ale my jsme Eh, přijali, že je třeba eh, mít určitá opatření, která vyloučí zájmové skupiny se zneužívání této iniciativy. Pokud se týče těch cílů, ano, já eh, vím, že je důležité jich dosáhnout, ale že čas je také krátký. Proto náš výbor v podstatě plně se shoduje s panem Rotem z Bundestagu opravdu nemá smysl mít iniciativu, která by byla tak složitá, že ji byrokracie dokáže pohřbít. Prostě nemá smysl, aby organizátoři si museli vytvořit vlastní stránky a systémy, nebo aby museli platit komplikované postupy verifikace, Eh, to by znamenalo náklady pro předkladatele iniciativy nebo členské země. A my smíme vytvářet další problémy v oblasti ochrany dat. Musíme mít systém, kdy komise eh, musí nebo může velice brzy rozhodnout o eh, registraci. My zde máme dále pracovní, výbor z tohoto, pracovní dokument z tohoto výboru a zde se hovoří v paragrafu 25.4 na straně 5 v anglické verzi. Tam, se, tam je návrh, eh, co se stane, jestliže komise se rozhodne nepředložit návrh. A my tady navrhujeme, aby Eh, rozhodnutí komise bylo možné se proti němu odvolat u Evropského soudního dvora. Já mm, tedy chápu, eh, že je možné, je vhodné zapojit Evropský soudní dvůr, pokud by nebyl splněn formální postup nebo kdyby mm, byl porušen eh, postup. Nicméně Eh, komise má právo iniciativy a jestliže se komise tedy rozhodne, pak už by neměla být přeskoumatelná, přeskoumatelné její rozhodnutí Evropským soudním dvorem. Prostě eh, toto by mělo být skutečně jednoduché, tato občanská iniciativa a tímto krokem by se to velmi zkomplikovalo. Čili já opakuji, že je velice důležité, že e, Evropský soudní dvůr by se měl e, jenom zabývat formálními pochybeními, ale ne e, napadáním rozhodnutí komise. Pokud bude několik iniciativ za něčím, proti čemu se komise tvrdohlavě staví, tak určitě se toho někdo další ujme. Národní parlamenty, Evropský parlament nebo někdo další. Děkuji. Děkuji. E, řekl bych, že ten poslední komentář je velice, velice zajímavý. A domnívám se, že komise, jestliže je konfrontována s občanskou iniciativou, tak samozřejmě e, musí nějakým způsobem rozhodnout podle vlastního uvažování, ale samozřejmě Eh, musí být dodrženy formální postupy. Pak ji ale zbývá politický prostor pro manevrování. Eh, pokud by to rozhodnutí vypadalo jako vysoce politické, pak eh, by to možná mohl pod, posoudit parlament. No, ale možná je všechno. Dobře. Takže zástupce petičního výboru nyní. Si madame. <laughs> Oui, moi je, je voulais attirer votre... Euh, Jsem paní Gruny. Já bych ráda upozornila na skvělý nástroj, jež to skýtá pro evropské občany, protože tím budou mít evropští občané vliv na rozhodovací procesy v Evropě a já se domnívám, že by to mohlo vést i k určitému zklamání. Například pokud se přáním občanských, eh, evropských občanů nevyhoví v mém petičním výboru, máme postup, který funguje velice dobře a potřebujeme i takový nějaký postup paralelní pro občanské iniciativy, i přeskum té e, přípustnosti. Tam musí být určitá pevně stanovená lhůta, která určí, zda bude ta iniciativa přípustná či ne. A přeskum přípustnosti by už měl mít místo po shromáždění 6 tisíc podpisů a nikoli poté, když jich shromáždíme příliš, abychom nevzbuzovali falešné na plané naděje. A tady musím říct, že my dostáváme mnoho petic od osob, jež opravdu čekají na odpověď a pokud jim odpovíme záporně, tak to je právě často velikým zklamáním a součástí přibližování evropského občana Evropské unie je i to, že občan musí mít možnost doufat a nebýt příliš zklamán pokud bude vyhodnocena nějaká iniciativa jako nepřípustná, tak by to mělo být i předáno případně petičnímu výboru. Zda by to například nebo řešení, to by se dalo zvážit, že bychom i my možná měli mít možnost proskoumat takovou iniciativu. Děkuji, paní Gruny. Eh, další máme pan představitele z Polska, pan Glombkovský z Polského parlamentu. Vážení, já tady nebudu nějak zvlášť původní tím, že zopakuji eh, slova chvály a eh, to, že jsme opravdu spokojeni s těmito pracemi, jež probíhají jak v parlamentu, tak v komisi na touto občanskou iniciativu. To se v Polsku eh, považuje všeobecně za velice dobré. Po ratifikaci Lisabonské smlouvy se neustále zdůrazňovalo, že právě občanská iniciativa je jednou z těch nových velice cených hodnot, jež byla zavedena do evropských institucí. Určitě to přispěje k tomu, o čem jsme hovořili na dopoledním zasedání, totiž to, že evropští občané se budou cítit více navázáni na evropské instituce. V rámci stanoviska evropské vlády, jež reagovalo na konzultace, jež provedla Evropská komise, se všeobecně vyjádřilo podporu všem podmínkám, jež si ta iniciativa žádá, čili požadavek třetiny evropských eh, států, dvou desetin procentního bodu občanů a rovněž 12-měsíční lhůty, jež musí proběhnout, v níž musí proběhnout shromáždění podpisů, rovněž věková kategorie mezi těmi, jež se mohou podepsat a že by měla být navázána na volební právo s tím, že se tam poukazuje na to, že v rámci konzultací by mohlo to stanovisko být pozměněno. Zdá se, že i zde, když se hovoří o občanech, jež by mohli být možnost se podepsat a jsou mladší 18 let, možná by to mohl být takový první demokratický nástroj, k němuž bude mít takový mladý člověk přístup. Možná by to stálo za zvážení. Já bych pouze poznamenal, že náš naše polská legislativa už má něco takového. Říká se tomu eh, legislativní iniciativa a 100 tisíc občanů eh, s podporou vlády může se obrátit na maršálka eh, polského sejmu. A je to poměrně nový nástroj, tedy zatím nemáme příliš mnoho zkušeností s jeho využitím. Zatím k nám se dostalo pár nebo eh, necelých 20 iniciativ, ale ještě nemáme ani jednu, u níž by ten legislativní proces eh, proběhl ve svém celku. V současné době máme jeden návrh eh, legislativní a právě v parlamentu se nad ním pracuje. To byl právě návrh, jež vznesli občané a doufám, že jak polský, pak tak i Evropský parlament bude mít stále více takovýchto iniciativ, jež budou vítány a jež budou úspěšné mezi občany. Děkuji. Um, ik heb um, dat u... Děkuji. A pokud vím, tak vy máte v Polsku nějakou podobnou iniciativu, že? Myslím 100 tisíc podpisů. No, tak to je také zajímavé. A nyní pan Devianky z portugalského parlamentu. Děkuji vám, paní předsedkyně. Otázka Evropské občanské iniciativy eh, byla sledována ve velkým zájmem u nás v Portugalsku. Eh, velmi podrobně byla prodebatována. Pan komisař Ševčovič s námi vedl dialog. Uspořádali jsme seminář, kterého se také zúčastnil. A poté došlo k posouzení návrhu v výboru ústavním a ve výboru evropském v našem parlamentu. V několika málo bodech jsme se nezhodli. V parlamentu máme šest stran, takže tam byla trošku různost názorů. Ale zajímavé bylo to, jak plně se zhodly všechny strany na jednom ze zásadních prvků tohoto návrhu. Portugalský parlament, tedy jeho výbory ústavní a evropský, se bez jakýchkoliv výhrad vyslovili pro tento návrh parlamentu a rady. Ale přesto je dobré eh, říci, že v průběhu debaty eh, zasněly rozmanité názory. Eh, byla zde například výhrada, kterou podpořili mnozí, k tomu, co dnes zmínil pan Lamasur. A sice k potřebě kontroly přípustnosti iniciativy zejména ten velký počet podpisů tady. Ehm, s tím, že s tím by mohlo být eh, spojeno riziko frustrace, eh, jestliže je iniciativa zcela odmítnutá poté, co se schromáží tolik podpisů. Eh, jinak pokud se týče, abych tak řekl, funkčních výhod, tak tady bych eh, navázal na to, co pan Ševčovič eh, řekl dříve, a sice k možnosti odvolat se proti rozhodnutí komise. Já si myslím, že je třeba, abychom měli na paměti eh, celou paletu zde vyjádřených názorů zejména co se stane, pokud by komise se k přípustnosti vyslovila negativně. Já si myslím, že je mimořádně důležité, aby vzhledem tedy těm iniciativám, aby jakom to vlastně považovali za zásadní krok směrem k budování evropské iniciativy. Není možné připustit, abychom připustili přílišnou administrativní zátěž při implementaci příslušných postupů a nemělo by to být ani zneužíváno k tomu, aby se prostě jenom kritizovalo. Já vám děkuji. A teď kolega z Evropského parlamentu, par Brons. Prosím. Děkuji vám, pane předsedo. Občanská iniciativa bude od počátku do konce kontrolovaná komisí. Ten návrh bude muset schválit komise, bude muset potvrdit, že odpovídá hodnotám Evropské unie. Tak to je tedy opravdu svoboda slova v Evropské unii. Můžete říkat, co chcete, ale musí to odpovídat vašim svobodám, vašim hodnotám. Komise musí schválit všechno, Eh, je třeba, aby to komise schválila i v případě, že eh, tam bude ten milion podpisů, protože komise to stejně může zamítnout. Nebude z toho žádné referendum, nikdo nebude konzultovat evropskou populaci a pak se také musíme zeptat, eh, zda je ten název občanská iniciativa skutečně správný, protože podle mě obyčejní občané, bez toho, aby za nimi stály nějaké velké odbory nebo organizace, které dokážou získat milion podpisů za devět z devíti členských států za 12 měsíců. To si myslím, že je utopie. Já si myslím, že tam eh, buď nebude žádný úspěch na úrovni těchto iniciativ, anebo budou úspěšné jenom ty, které si budou přát prosadit nějaké silné organizaci. organizace. Nakonec si komise bude vybírat, koho chce vyslyšet a koho ne. Hodně se tady používalo slovo demokracie, dokonce přímá demokracie. V tom nepravděpodobném případě, že to někdo myslel vážně, by těch milion podpisů mělo odstartovat referendum a navíc by eh, jsme, bychom měli odstranit ten požadavek, že to má odpovídat sovětským nebo, promiňte, evropským hodnotám. A pak, jak říkal pan Ševčovič, že by to mělo být eh, v jádře demokratické a politické debaty. Já si myslím, že to není demokracie, ale centralismus. Děkuji. Ja, dank u wel. Dan um, geef ik het uh, woord aan um, meneer Gaudi A nyní dávám slovo panu Naďovi z Maďarska. Érdeklődéssel hallgatom a vitát, és elgondolkozom azon a Děkuji, pane předsedo. Já tady mám. Já jsem sledoval tuto diskusi a zástupce komise se zmínil o tom, že stojí za to snažit se odbourávat eh, ten deficit demokracie. Já jsem ústavní právník a rád bych věděl, proč Evropská unie se snaží přistupovat k takovýmto iniciativám. To jsou takové náhradní iniciativy. Proč ne my, evropští poslanci, proč ne my máme právo iniciativy? Proč bychom my neměli mít právo na to přijít s nějakým e, návrhem? Protože my jsme přece voleni přímo evropskými občany, abychom právě my je a jejich zájmy respektovali právě ty rozmanité zájmy různých evropských zemí v Evropském parlamentu. My jsme zde právě k tomu. Ty zájmy by pak měly být nějakým způsobem posilovány příslušnými zákony. Já mám pocit, že zde se ta celá diskuse eh, směřuje nesprávným směrem. Lidé by měli už mít možnost a už mají možnost volit si své zástupce eh, pomocí přímé zastupitelské demokracie. Tento prostředek vůbec nesměřuje správným směrem, o němž zde mluvíme. Dále je tam taková ta doložka um, Eh, pojištění, zajištění bezpečí a zde se zdá, že Evropská komise si nepřeje, abychom těmito občanskými iniciativami stěžovali komisi život. Například mluví se zde o tom, že určité iniciativy by mohly být eh, zamítnuty, pokud eh, jasně směřují nebo odporují evropským hodnotám. Ale kdo rozhodne, co jsou evropské hodnoty a co jim opravdu odporuje? To je své volné. Takovéto formulace jsou čistě svévolné. Já se domnívám, že demokracie je důvěryhodná tehdy, když právě poslanec je členem něčeho, co bylo zvoleno, tedy Evropského parlamentu, a ten má možnost přijít s iniciativou, aby to nebyl pouze monopol Evropské komise. O to zde jde, i když ta debata není nová, tak to musím zopakovat. Jde zde o to, jak často už bylo řečeno, že se tady nesnažíme bojovat s příčinami, pouze nějakým způsobem záplatovat následky toho, co už je špatně. Já jsem přesvědčen, že ten filtr, o němž hovoří tento návrh, že se z něj stane veliká administrativní překážka. I u těch iniciativ, jež jsou uh, eh, mm, cené. A iniciativa by byla demokratičtější pouze tehdy, byly by byly přípustné i kritičtější iniciativy, kdyby se i ty měly právo dostat na stůl komise a které by musela komise pak opravdu brát vážně. Uh, Eh, přistoupíme-li k tomu takto, tak to bude jinak. Jinak se snažíme prostě vyloučit určité názorové proudy. Já pocházím ze země, kde jsme žili 40 dlouhých let pod diktatorou jediné strany. Ta strana nám předepisovala, které hodnoty jsou dobré, které jsou nedobré, co je černé, co je bílé. A právě to, že tady vidím určitý odraz tohoto postoje, to mě dává podnět k zamyšlení. My přece chceme posílit demokracii. Ono je správné, že se snažíme zavést určité prostředky, určité nástroje, protože i Lisabonská smlouva s nimi počítá. Přesto já si však myslím, že je důležité je, aby hlavně to právo legislativní iniciativy měli i evropští poslanci. Dnes dopoledne jsme mluvili o tom, kdy jsou lidé hostejní vůči evropským iniciativám a evropskému systému. Proč? No právě proto, že evropský Evropský eh, parlament není schopen ani pomocí Lisabonské smlouvy pomoci eh, řadovému občanovi v tom, aby jej lépe reprezentovat, než aby místo toho se snažil vybudovat nějaký superstát. Eh, děkuji. Z řeckého parlamentu představitel, prosím. Thank you, Madam Chair. Děkuji, paní předsedkyně. Řecký parlament a skupina pro evropské zážitosti projednala tento návrh a máme pocit, že je v zásadě vyrovnaný. A že je hlavně vyrovnaný, co se týká těch formálních záležitostí, které musí být splněny, aby bylo možné spustit takovouto občanskou iniciativu. Nicméně je k tomu následující komentář. Ten text komise, alespoň tedy v očích právníka, který je zároveň také politikem, je takový neutrální. Je tam taková byrokratická neutralita, kterou ve společnosti moc nevídáme. Co tím přesně chci říct? Chci říct, že návrh komise odkazuje v podstatě na možnost, aby občané žádali po komisi, aby tato předložila návrh, který by měl řešit nějaký problém. Ovšem v praxi pravděpodobně dojde k tomu, že to bude iniciativa občanů, která ovšem nedá plnou flexibilitu komise, aby tato vyřešila ten problém, jak se bude přát, ale která bude žádat zcela konkrétní věci, zcela konkrétní právní úpravu. No a pokud bude mít ta občanská iniciativa takovouto podobu, tak je tam pro komisi následující problém. Jednak komise musí uznat tedy, že ten návrh je přijatelný a spustit celý ten postup. Nicméně může třeba navrhnout řešit tu situaci jinak, než jak přesně žádají občané. No a pak tam bude problém. Protože komise využije iniciativy občanů, aby dospěla k výsledku, který ale může být jiný, než si občané přejí. A tohle musíme nějak ošetřit. A druhá věc, která nám dělá starost, je, že v zásadě, a tohle je věc, která je velmi eh, známá ve všech našich právních úpravách, taková ta obecná ustanovení mohou být interpretována různým způsobem, mohou být i zneužívána. A v tomto případě, a říkali to i ostatní občané, komise se sama rozhodne, jestli uzná nějaký takovýto návrh nebo ne a nikdo to nemůže kontrolovat. Tak já nevím, nebylo by možné, abychom to nějak vyvážili, aby to bylo nějak kontrolováno, aby třeba Evropský parlament měl kontrolu nad tím, proč komise může nebo nemůže zamítnout nějaký takovýto návrh. A poslední připomínka. A vzhledem k tomu, že se dostáváme do období, kdy se stále více používá elektronická komunikace, proč nemůže komise poskytnout eh, webové stránky Evropské unie nebo webové stránky komise přímo a na nich zařídit eh, nějaký portál, kde by byly všechny tyto iniciativy, kde by se o nich mohli občané informovat a kde by mohlo docházet také ke sbírání podpisů a zároveň, aby tam komise věnovala svoji technickou podporu těmto iniciativám. Děkuji. Grazie. Děkuji. A teď je na řadě evropský poslanec pan Klajes, prosím. Ja, děkuji, u voorzitter. De, de commissaris Sefcovic heeft al gezegd Děkuji vám, pane eh, předsedo. Pan komisař Ševčovič eh, vlastně už řekl, že eh, občanům vychází vstříc také Lisabonská smlouva, jestli, to tak, jestli se omezíme pouze na to, tak mám své pochybnosti. Já myslím, že toto je model, Eh, podle kterého fungují jednoduše a prostě eh, NGOčka, sociální partneři, odboráři, ale pro obyčejné pro obyčejné občany bude velice obtížné, aby se eh, vůbec někam dostali. Třeba je tam podmínka třetiny členských zemí. Pak je tady řada dalších návrhů, tedy členské země Eh, to chtěli zredukovat, já nevím, na čtvrtinu či pětinu. Já si myslím, že čtvrtina by snad mohla být eh, přijatelná, to by získalo většinu v tomto parlamentu. No a myslím si, že eh, pořád je tam ještě zbytečná byrokracie v oblasti kontroly podpisů a ochrany dat. Pak je tady otázka přípustnosti podpisu. Já musím říct, že myšlenka, že tedy ty návrhy musí být v souladu s evropskými hodnotami, no tak to je v podstatě nebo mohlo by to být považováno za jakousi snahu předem vyloučit eh, určité druhy iniciativ. Prostě iniciativy, které eh, třeba by se komisi příliš nezamlouvaly, jako například vyjádřit se k tomu, zda chceme či nechceme vstup eh, Turecka do Unie, čili kde nadále tedy musí platit oficiální evropské stanovisko. Čili zdá se, že je tady, jsou tady jakási tabu, eh, která se jakýmsi eh, způsobem snaží eh, prostě vyhnout některým typům iniciativ. Když se podíváme na parlamentní zprávu, tak já tady vidím to, že ten ideologický test, eh, jestli tedy iniciativa je nebo není v souladu s evropskými hodnotami, no tak snad by měla eh, být eh, řekněme, provedena hned na začátku iniciativy. Ale ne, že prostě budeme sbírat 300 tisíc podpisů a potom uprostřed celé iniciativy nastane zlom a konec. To znamená, že až eh, po relativně, nebo v relativně, relativně pozdním stádiu eh, se komise vyjádří k tomu, jestli tedy vůbec se k tomu bude moci vyjádřit nebo ne. A navíc eh, komise má potom dva měsíce na to, aby se vyjádřila k přípustnosti a v této fázi ten to sbírání podpisů de facto nemá smysl v něm pokračovat, nebo je nejistota, jestli to bude mít smysl nebo ne. Čili skutečně komise si tady chce rezervovat ty dva měsíce. A já, já, já nevím, jak to tady s těmi termíny je. Promiňte, už nemáme moc času. Já bych teď eh, bohužel se musela vzdálit, takže požádám paní Gurmaj, aby přebrala mé místo a doufám, že budeme pokračovat v práci stejně dobře jako doteď. Chtěl bych obzvláště se pozdravit eh, s panem komisařem Ševčovičem a také bych chtěl pozdravit eh, zástupkyni belgického parlamentu a spolupředsedkyni paní Macony které bych teď předal mou roli, kdyby mě prosím zastoupila. Takže já vám děkuji a nashledanou. Dank u wel. Um, en ook op mijn beurt van harte uh, bedankt. Ik geef dan graag het woord aan meneer Stilianidi. Dank Děkuji. A já nyní dávám slovo dalšímu řečníkovi. Děkuji, pane předsedo. Já věřím, že tato velká změna, vycházející z Lisabonské smlouvy, jakkoliv máme někdy snahu to skrývat, je taková chůze po napjatém provaze. Protože na jedné straně ano, snažíme se tady překlenout eh, určitý nedostatek demokracie, zajistit, že obyčejní občané budou mít pocit, že jejich slovo v institucích také něco znamená. Ale na straně druhé je tady tak trochu nebezpečí, pokud si nedáme pozor na to, jak nastavíme ty procedury, že celou tu iniciativu naprosto zesměšníme a že tím vytvoříme spoustu problémů pro instituční strukturu Evropské unie. Hodně se tady mluvilo o určitých rozporech, které vyplývají ze skutečnosti, že je tady prostě nebezpečí, že naše občany zklameme ještě předtím, než vůbec s prací začneme. My jsme v kyberském parlamentu o tomhle dlouze jednali. Ostatně jsme vám také zaslali naše obecné stanovisko s tím, že jsou tam určité drobné změny podle jednotlivých politických stran. Vnímáme ty návrhy pozitivně, dokonce jsme předložili i nějaké konkrétnější návrhy naše, ale chtěli bychom říci následující. Ve chvíli, kdy začne tato velká práce, musíme si být naprosto jisti tím, že ten akrobat, co jde potom provaze, nespadne. Musíme být velmi dobře připraveni. A chtěl bych říci dvě věci, které jsou velmi důležité. Totiž, za prvé, skutečně není možné, aby komise byla ten, kdo je kontrolován a kdo zároveň kontroluje, aby tam nebyl nikdo další, kdo do toho může zasáhnout. Protože v takovém případě to nebude dostatečně demokratické. A za druhé, a zůstávám u těch věcí, na kterých jsme se už dohodli, protože to ostatní zatím je, myslím, sekundární. Pokud schválíme ten návrh eh, Evropského parlamentu, že by měl být nějaký ten výbor moudrých, který bude posuzovat, zda nějaký návrh je přijatelný nebo ne, tak si myslím, že to by měl být velmi rychlý postup, velmi krátký postup, protože jinak budou mít evropští občané pocit, že eh, se to mm, od někud ze zhora cenzuruje a že ve skutečnosti oni nemají možnost skutečně vstoupit do toho institucionálního procesu. Děkuji. Dank u wel. Um, en zoals gezegd, mevrouw Merisaar. Děkuji. A nyní tady máme paní Marisa z estonského parlamentu. Suur tänu, proua eesistuja. Eesti parlamendis arutati... Děkuji. Estonský parlament se už rovněž zaobýval Evropskou občanskou iniciativou v únoru letošního roku. A ještě předtím v lednu estonská vláda diskutovala o této otázce rovněž náš minister spravedlnosti přišel se svým stanoviskem a já sama jsem zde představitelkou zelených, ale bohužel jsem na tuto diskusi nebyla přizvána a mohu pouze říci, že moje politická strana nesouhlasí se vším, o čem už bylo v Estonsku rozhodnuto. A já sama Eh, sice mohu osobně s nesouhlasit s mnohými záležitostmi, ale zde prezentuji oficiální stanovisko Estonska. Jelikož už zde mnoho zaznělo, já přispěju pouze tím, co zde doposud řečeno nebylo. Estonská vláda vyslala komisi dopis, v němž uvedla, že podporuje konkrétní požadavky k předkládání Evropské občanské iniciativy. Je třeba definovat, kdo může s takovou eh, iniciativou přijít, a rovněž musí být zaručena důvěryhodnost těch osob, jež s tou iniciativou přicházejí a doprovodných osob, jež se spolu podepíšou. To musí být dokázáno a prokázáno. Zároveň musí být zcela jasně uvedeno, odkud pochází finanční zabezpečení pro eh, existenci takovéto iniciativy. Co se týká um, období pro shromažďování podpisů. My se domníváme, že šestiměsíční lhůta je dostatečná, i když moje strana s tím nesouhlasí, protože si myslí, že je to příliš krátká lhůta. Náš výbor v parlamentu eh, předal tuto záležitost diskusi eh, výboru pro evropské záležitosti estonského parlamentu a tento výbor prohlásil, že bychom neměli souhlasit s jednou třetinou ani s jednou čtvrtinou členských států. My se domníváme, že by by to měli být občané z většiny členských států. Takže v Estonsku se ta debata musí nastartovat znovu, protože většina těch poznatků hlavních tam byla spochybněna. Děkuji. Takže já eh, nyní eh, vám dám možnost vyslovit eh, se za Belgii. Děkuji. Tak především chci poděkovat všem účastníkům za zajímavou debatu. Eh, bylo to velmi užitečné cvičení, eh, které se týká dalšího poněkud neobvyklého nástroje. Vyslechli jsme si národní parlamenty i evropské instituce a samozřejmě vycházíme ze smlouvy, co ona říká. Eh, je tam zmíněna minimální počet 1 milion eh, podpisů, eh, dále významný počet významný počet členských zemí musí být zastoupen a samozřejmě musí to být relevantní téma, za které zodpovídá Evropská komise. No a pak jsou tady ještě další prahové hodnoty a na ty je třeba se zaměřit. To, že tyto limity byly začleněny do smlouvy, podle mě podtrhuje skutečnost, že jde o nástroj velmi křehký, kde je třeba nalézt rovnováhu eh, s zastupitelskou demokracií. Pokud by eh, tato věc byla nadužívána, eh, no, tak tím pádem samozřejmě se s ní přestane být účinný nástroj. My toto budeme muset projednat skutečně detailně. Druhý komentář to je věc, eh, kterou bych ráda podpořila. To je otázka byrokracie. Já myslím, že eh, ve všech zemích o tom něco vědí. A já souhlasím s tím, že moderní elektroniky je třeba také optimálně využít. Chceme mít moderní Evropu, nechceme se pořád ohlížet dozadu, takže využijeme těchto technologických možností. A opět, pokud se týče zastoupení mladých lidí, eh, zaujalo mě to, co řekla paní Volisová. Možná se můžete ptát, proč tam vůbec musíme dávat nějaké limitní počty. A nicméně eh, je to věc, která je také k další diskuse. Děkuji i vám. No a nyní eh, mě bylo řečeno, že ještě jeden kolega eh, si přeje promluvit, eh, kolega z polského parlamentu. Pane předsedající, šanovní państwo. Pane předsedo, dámy a pánové, uvažujeme-li o otázce legislativních iniciativ občanů. Já se tážu, je možné, aby jeden milion občanů měl větší pravomoci než pravomoci, jimiž, jež mají k dispozici již zvolení parlamentáři. V současné době je právní úprava trochu absurdní, protože parlament má velice omezené pravomoci vůči komisi. Dalo by se i říci, že je vlastně takovým takovým trochu postiženým bratrem v celé té evropské rodině z hlediska těch práv, nároků a toho, s čím může přijít, kromě teda rozpočtových pravomocí ve srovnání s komisí zejména. Tedy dáváme-li v rámci té legislativní iniciativy do rukou občanům tvorby práva, tvorby zákonu, a znovu to bude komise, již pověříme tu otázku rozhodnout, zda je možné pokračovat v iniciativě, jež povede k vytváření nových zákonů. Zda se nestavíme znovu do situace, kdy upadneme do tétéž pasti, totiž, že tím, kdo bude rozhodovat, byla a bude komise. Opět je to komise, která bude mít právo vyhodnotit, zda tento projekt, ta iniciativa si neprotiřečí um, z hlediska evropských hodnot a zda spadá do oblasti působnosti Evropské unie. Tedy podle mého názoru se jedná znovu o problém nedostatečné legitimity. A legitimizace komise v poměru k parlamentu. Přece to parlament je složen s lidmi, jež zde byli zvoleni v přímých volbách a měl by mít parlamentu legislativní iniciativu vůči komisi. A druhá záležitost, ta se týká věkové hranice. Já se přiznám, že já jsem proti snižování um, toho věkového limitu na 16 let pro aktivní uh, eh, i pasivní eh, hlasovací právo. Dokonce paní předsedkyně se tady zeptala, zda vůbec máme mít nějakou věkovou hranici to mě velice zneklidnilo. Měli by tím pádem 13-leté děti mohly o tom rozhodovat? No jak to by bylo možné? To přece už zacházíme do nějakého absurdistánu jak daleko až půjdeme při tom snižování věkové hranice. Věkové kritérium zde máme čistě z psychologických důvodů. Tady jde o to, jakým způsobem dochází k socializaci lidské bytosti. To jsme si nevylosovali na lotérii. Proč je to tedy 16 nebo a není to 15 nebo 17 let? To totiž plyne z toho, že když nějakého mladého člověka postupně vychováváme, Většinou je to tak, že dosáhne-li tento jedinec 18 let, tak ho můžeme považovat na, za natoli odpovědného, aby byl schopen přijímat odpovědná rozhodnutí a nedá se lehce zmanipulovat. Mladšímu člověku můžeme leco namluvit, můžeme ní manipulovat a dokážeme si lehce představit, jak například populistické strany mohou ovlivňovat mladé lidi, aby si je získali. Často jsou takovýto mladí lidé velice nekritičtí, často jsou velice emoční a jsou to idealisté, jež svět ještě neznají, jež k němu vzlížejí a můžeme je svést krásně zabalenými idejemi, ale často plitkými. Děkuji. Děkuji. Takže já nyní o tom, co bude v další půl hodině přibližně, tak především dám slovo našemu komisaři panu Ševčovičovi a také bych poprosil potom pana Rota, aby se k tomu vyjádřil. A e, pak e, zpravodajové budou mít e, možnost promluvit. A pak zde máme předsedkyni petičního výboru, která také dostane pět minut. No a potom já to celé uzavřu. To je teda náš plán na nejbližší minuty. A nyní tedy bych dala slovo místo předsedovi komise a možná bych ještě mohla odpovědět polskému kolegovi. My samozřejmě usilovně pracujeme na rovnováze, proto jsme také pozvali národní parlamenty, aby ta eh, rovnováha byla co nejlepší. Pane Ševčoviči, máte slovo. Děkuji vám. Já především chci připomenout eh, naší belgické předsedkyni paní Rute, aby nás tedy, že nám připomněla, o čem to vlastně je. Čili milion podpisů z významného počtu členských zemí a iniciativy se mohou obracet na komisi pouze, pokud to spadá do legislativní pravomoci komise. Čili toto jsou omezení která jsou také zapsaná ve smlouvě a to znamená, že kdybychom šli mimo tento rámec, eh, tak eh, by už potom taková iniciativa nebyla vhodná, nebyla platná. Bylo by to zbytečné, poněvadž eh, pokud by se to týkalo věcí, kde komise s tím nemůže nic dělat, pak skutečně není důvod. Takže pokud se týče verifikačního postupu a finanční zátěže, my jsme se snažili o nalezení co nejpřívětivější a co nejlevnější procedury. Čili my necháme na organizátorech na to, aby eh, si vybrali způsob, jak ověřovat eh, podpisy. Ověřovat, nikoli autentifikovat. Pro komisi v podstatě není důležité, jak to provedou. My budeme naprosto eh, spokojeni, jestliže české země se rozhodnou, že to budou pouze náhodné kontroly, kontroly určitého procenta a tak podobně. To nám stačí, ale prostě nějaká ta verifikace tam být musí a my se snažíme, aby to co nejlépe odpovídalo možnostem členských zemí, aby tedy ta administrativní zátěž byla minimální. Eh, pan Bruny, pan Grekovský, eh, a další, to jsou komentáře také k přípustnosti. Já myslím, že úvodem jsem vysvětlil, jak je důležité, abychom nevytvářeli platformu, která by byla potom zneužívána pro podivné e, účely. A e, pak dva kolegové se vyjádřili a tam, kdo to má rozhodnout, co jsou evropské hodnoty, co jsou sovětské hodnoty. Já jsem studoval v Sovětském svazu a mohu vás ujistit, že eh, evropské hodnoty jsou velice odlišné od těch sovětských a myslím, že bychom měli být schopni mezi nimi rozlišit. A eh, myslím, že také v Evropském parlamentu bychom toho měli být schopni. A konec konců máme dokumenty, máme chartu základních práv, máme koncepci lidských práv, což je naprosto jasné. Čili já si myslím, že rozhodnout o tom, co je evropské a co není evropské, nebo co je antievropské, to zase nebude tak těžké rozhodnout. Ale přesto, pokud by přetrvávaly obavy z toho, že komise zneužívá své pozice, no tak eh, proč bychom eh, tady přijímali nějakou, nějaké rozhodnutí o tom, zda registrovat nebo neroz, neregistrovat iniciativu. Eh, pak eh, je to rozhodnutí, které může být napadeno Evropského soudního dvora, tak jako každé jiné rozhodnutí Evropské komise. Já si myslím, že to je velice solidní pojistka. Když už tedy hovoříme o těchto věcech. Jestliže nyní přijdeme k bodu pana Alvareze jak potom komise naloží s iniciativou. Pan Lamasur, myslím, velice jasně řekl, že v tomto konkrétním ohledu komise bude eh, očekávat legislativní usnesení od Evropského parlamentu. Tato iniciativa je samozřejmě důležitá, ale je to také agenda, která nastoluje iniciativy. Čili komisi musí zůstat stávající právo iniciativy, takže my tedy, ano, budeme naslouchat občanům, ale musíme zároveň respektovat další pravidla. Čili je skutečně na rozhodnutí komise, zda vyhoví iniciativě a zahájí legislativní proces, nebo zda to vyřídí nějakými úpravami legislativy, nebo zda nebude dělat nic protože můžete totiž mít eh, občanskou iniciativu, která schromáždí milion podpisů, bude to v kompetenci komise a komise přesto nepřijme další legislativu. Může to být v oblasti ekologické, nebo třeba požadavek na zkrácení nebo úplné zrušení eh, mateřské dovolené. Máme proto kompetenci? Ano, máme. Eh, vyhovíme takové iniciativě? Ne. Čili komise tady má legislativní monopol a chce si ho ponechat. Stane se takto komise nejdůležitějším aktérem v legislativě? Ne, my totiž máme pouze právo předkládat legislativní návrhy. No a dále to musí být schváleno ještě v Evropském parlamentu a také v Radě, to znamená členskými zeměmi. Záleží na nich, zda odsouhlasí a zda podpoří tento legislativní návrh. Legislátorem, eh, legislátoři tady jsou Evropský parlament a Rada Evropské unie. Čili bude záležet na nich, zda se tento návrh přetaví eh, v nařízení nebo nějakou jinou legislativou. Eh, to, co řekl pan Klás eh, z Evropského parlamentu a další, eh, otázka ochrany dat. Já myslím, že my jsme se tady pokoušeli o nalezení nejlepšího možného řešení. Na jedné straně samozřejmě souhlasíme, že je velice důležité, aby byla možnost shromažďování podpisu online, jak to by už nemohl být moderní nástroj. Jinak Samozřejmě, když shromažďujete data online, pak se musíte zabývat ochranou osobních dat. To je velice senzitivní věc, aby to někdo nezneužil, nerozprodal tato data. A tady je třeba dávat pozor na to, jak navrhujeme zacházet s těmito osobními údaji občanů. My jsme konzultovali Evropský úřad na ochranu dat a e, snažili jsme se tedy respektovat evropské standardy. My jsme také museli, e, museli také dát e, prostor návrhům ochránců dat a my zároveň také musíme respektovat národní legislativu v některých zemích je toto záležitost nebo součástí občanského práva, jinde trestního. Čili je to opravdu na národních státech, jak eh, se toho zhostí. Paní Arisan z Estonska. Informace o organizátorech. Proč to tady vlastně máme? Já si myslím, že je to důležité z hlediska transparentnosti. Je to poměrně jednoduchý formulář, kde se napíše, kdo je organizátor, jaký je cíl této iniciativy a jak je tato iniciativa financována. Jak řekl pan Klás, byli bychom neradi, kdyby to byl nástroj využívaný pouze politickými stranami, NGOčky a podobně. Chtěli bychom, aby to skutečně byl nástroj pro občany. Proto jsme tam zavedli ten požadavek transparentnosti. Kdo jsou organizátoři, jak jsou financováni, to je, myslím, jasné, proč to chceme vědět, hm, abychom eh, zabránili různým lobistickým zájmům, aby se tímto způsobem uplatňovali. My skutečně musíme být eh, jistí, že je respektována transparentnost a že tady všechna ta důležitá data jsou k dispozici. Čili musíme mít tedy jasný obrázek o organizátory. Pokud se týče věku, pan Sekun z Polska, eh, tady také eh, si myslím, že ta debata se může ubírat hodně směry. Vy jste se tady hovořil o, o různých eh, argumentech o snižování věkového prahu v zájmu mladé generace. Na druhé straně eh, zase mnozí říkají, že je třeba respektovat věk dospělosti a s tím souvisí také ještě verifikace odpisu, čili je velice eh, zřejmé, že verifikace podpisů je daleko jednodušší v případě osob, které jsou již zletilé. Proto jsme se rozhodli jednoduše a prostě eh, respektovat eh, věk, kdy začíná hlasovací právo, což je 16 let v Rakousku a 18 v dalších členských zemích. A já myslím, že v trialogu to ještě zazní. Děkuji vám. Děkuji vám, pane komisaři. A teď bych dala slovo panu Rotovi. Ja, vielen herzlichen Dank. Srdečně díky, paní předsedkyně. Přece jen se ukázalo, že je tady pár drobností, kde si to všichni každý vykládáme trochu jinak a já bych si dovolil tam ještě jednou zaujmout stanovisko. Za prvé, minimální počet členských států. Přece jen bych měl prozbu. Proskoumejte, zda by se to nedalo snížit, protože už tady bylo upozorněno na určitý demokratický deficit a já nevěřím, že by se dalo mluvit o celoevropské iniciativě pouze tehdy, pokud občané pocházejí z většiny členských států naší unie. Je důležité i to, abychom měli sice signifikantní počet členských států, jež bude toho účasten, ale zároveň je neméně důležité, aby se to týkalo zároveň občanů těchto zemí, čili aby i tam to byl stejně důležitý prvek, takže tady bych to nepřeháněl. Za druhé, přípustnost. Zkouška přípustnosti na samém začátku celého postupu. Přece jen prosím o to, protože ukázalo se, že mnozí poukazují na možnost velikého zklamání, pokud eh, bude nějaká iniciativa eh, zamítnuta, až poté, co už bylo vynaloženo určité úsilí a najednou bude zjištěno, že například eh, neladí s Lizabonskou smlouvou. Dále bych se zasazoval o to, aby rozhodnutí komise mohlo být proskoumatelné ehm, jako poslední instancí, aby zde byl Evropský soudní dvůr. Tady by se dalo přece jen zachovat proces právní eh, přípustnosti a tam by byl ten eh, soudní dvůr nejvhodnější. Nyní věková hranice. Tady se to zdá být dost kontroverzní. Možná bychom mohli dosáhnout kompromisu a zkoušet eh, si vzít za příklad i jiné, jiná kontroverzní témata. Proč například eh, se neopírat o státní, vnitrostátní předpisy? Máme zemi, kde už je to 16 let, v jiných zemích to může být 18 nebo i jen na 20 let. Tady bychom mohli odkazovat na to, co odpovídá tradicím té které členské země, aniž bychom se pokoušeli zeštíhli celoevropskou povahu té iniciativy. Ještě na závěr bych rád zdůraznil, že potřebujeme, aby nějaká iniciativa byla úspěšná. Aby byla úspěšná, tak musí tam mít určitá míra závaznosti a komise se nesmí schovávat za to, že takový takový proces existuje. Tady musí při nejmenším ukázat, že je schopna vysvětlit jak iniciátorům, tak i e, tím, jež ji podpoří, co s tou iniciativou bude dál. Proto by měl i Evropský parlament byl do celého procesu zatažen a tady by měla mít komise povinnost být odpovědná vůči iniciátorům. A Nakonec srdečná prozba, nevím, zda už se o tom změnil pan komisař nebo představitel Rady ministrů. Už více než rok platí Lisabonská smlouva. My už celé měsíce rozmluváme o e, provedení důležité součásti Lisabonské smlouvy a tím důležitější je, abychom velice pečlivě proskoumali, poradili se, abychom využili toho času, jež je třeba, ale zároveň nezapomínejme na to, že čas přece jen tlačí, že čas běží a abychom ukázali v praxi našim občanům, že na ně myslíme. Takže by to měl opravdu vstoupit v platnost co nejdříve. Děkuji. E, máme to štěstí, že tady je výborný kolega pana Šesta, pan Buxenstein, tedy on může odpovědět na otázky, jež byly směřovány na radu a já jej prosím, aby se toho ujal. Děkuji vám, paní předsedkyně. Nejdřív bych tady chtěl omluvit pana ministra, který bohužel musel odejít, protože měl jinou povinnost. Já si myslím, že pan komisař Ševkovič velice výřečně odpověděl na všechny otázky takže já se k něm nebudu vracet detailně. Možná jen jeden bod, ke kterému bych se vrátit chtěl, protože je pravda, že ten se více týká členských států. Totiž otázka ověřování těch osobních údajů. Mnoho z vás zmiňovalo tuto otázku a říkali jste, že je třeba se vyhnout zbytečné byrokracii a že je třeba najít co nejefektivnější systém co nejjednodušší systém. Samozřejmě, že to je názor, který sdílí i rada. A jak tady říkal pan komisař, myslím, že se pokusíme najít nějaký systém, který bude co nejflexibilnější. Nicméně, já bych tady chtěl přece jenom připomenout, že členské státy jsou za to svým způsobem zodpovědné, protože podle toho nařízení budou to ověřování údajů provádět právě členské státy. A je to velmi důležitá skutečnost, protože je třeba zajistit, že ten nástroj bude důvěryhodný. Tím pádem je nutné, aby ta kontrola toho ověřování byla skutečně seriózní. Tím spíš, že by to mělo probíhat relativně rychle, abychom nespozdili, nespozdili zbytečně celou tu proceduru na radě, takže my mluvíme na radě o, já nevím, dvou, třech měsících pro ověření podpisů. A právě v tomto duchu jsme e, v tom návrhu rady připravili takovou přílohu, kde se e, od státu ke státu podle národních specifik, podle národní právní úpravy předpokládá, které údaje budou muset být tam specificky uvedeny. Takže já samozřejmě chápu, že chcete, aby ten systém byl co nejméně náročný, ale je také třeba si uvědomit, že pro členské státy je to velmi důležitý bod. Diskuze, která k tomuto proběhla na radě, nebyla vůbec snadná a chtěl bych poděkovat španělskému předsednictví, které na tom pracovalo a které dokázalo dospět k tomu kompromisu, který teď máme na stole. A myslím si, že vůbec nebude snadné se od toho řešení eh, nějak vzdálit. Teď už ho máme. Děkuji. Děkuji vám. A teď, jak jsem říkala, máme možnost, aby se k tomu vyjádřili zpravodajové. Ale společně s panem Lamasurem budeme diskuzi uzavírat, takže prosím nejdřív vaše komentáře a potom my to uzavřeme. Takže Alan, prosím. Děkuji, paní předsedkyně. Já jsem chtěla jenom říci pár slov k jedné věci. Myslím, že pan komisar Ševčovič a pan předseda rady už zodpověděli spoustu otázek a mý kolegové se vyjádří těm jednotlivým konkrétním bodům, ale já jsem chtěl poděkovat eh, všem za jejich účast, za jejich komentáře, za kritické připomínky. Chtěl bych poděkovat členům národních parlamentů, kteří sem přišli a chtěl bych eh, jen eh, ještě říct něco k tomu, jak ta procedura bude vypadat. Nejdřív si musíme uvědomit, a myslím, že to z naší debaty vyplynulo docela jasně, že ve chvíli, kdy se dohodneme o nařízení, všechny tři instituce, což je naším cílem do konce roku a myslím si, že ty naše stanoviska jsou docela dost blízká na to, abychom mohli předpokládat, že ten cíl je realistický, ale to neznamená, že eh, ty první iniciativy budou moci začít už od 1.1.2011, protože my budeme potřebovat nějaké národní právní úpravy, které budou aplikovat evropské právo. Je to trošku jako v oblasti ochrany údajů. Máme evropská pravidla, která platí pro všechny členské státy, jenomže každý členský stát si potom musí i tvořit svá vlastní prováděcí pravidla, která aplikuje na národní úrovni. Takže ta evropská pravidla, to bude takový soubor společných pravidel pro celou Unii, pro všechny členské státy, ale potom obzvláště co se týká sbírání těch eh, podpisů a jejich kontrolu a ověřování, tak to bude záviset na národních právních úpravách. Bude to tedy záviset částečně na obsahu těch prováděcích pravidel a pak na jednotlivých členských státech, protože v některých členských státech budou ta národní prováděcí pravidla moci být eh, schválena exekutivní cestou vládou, jakožto vyhláška nebo něco takového, v jiných zemích ale, a myslím, že ve většině, možná dokonce ve všech, bude nutné, aby se dostali do národní právní úpravy. Já myslím, že ve Francii určitě, takže je budou muset schválit národní parlamenty. A samozřejmě bylo dobré, kdyby to schválení bylo co nejrychlejší a co nejefektivnější. Takže národní parlamenty se rozhodně zúčastní vypracování celého toho systému. A další role, kterou pravděpodobně budou muset sehrát národní parlamenty, pokud si to tedy budou přát, je kromě politické také právní. Protože tam půjde o zpracování těch iniciativ. Těch iniciativ, které budou přijaty, anebo těch, které třeba budou zamítnuty, ale vzhledem k tomu, že je podepíše hodně lidí, tak to bude znamenat, že je tam zjevně nějaký problém. A i kdyby z právního hlediska Evropská komise neměla povinnost eh, se jimi pak zabývat, tak mm, myslím z politického hlediska byla chyba, kdybychom eh, se jimi nezabývali my. A myslím si, že to je věc, nad kterou se musíme zamyslet společně a nezávisle na tom, jak bude vypadat to nařízení. Bylo by dobré, kdybychom o tom i nadále diskutovali. Protože zkušenost nám ukáže, že spousta iniciativ se bude týkat eh, oblastí, které jsou oblastí, ve které sdílí pravomoci Unie a členské státy. A abychom vyhověli našim občanům v takovýchto iniciativách, pokud budeme vidět, že to je skutečný problém a že je třeba ho řešit, bude často nutné, aby se to řešilo částečně na evropské úrovni, to znamená Evropská komise, případně potom Evropský parlament a Rada ministrů, ale bude také třeba, aby se to řešilo na úrovni národní. Takže já jsem velmi rád, že jsme měli tady takové zasedání a doufám, že zůstaneme v kontaktu, abychom se potom mohli ještě společně dohodnout na to, jak eh, řešit takovéto eh, případy v zájmu našich občanů. Děkuji, ale ne teď Diana. So much has been said. Dnes odpoledne toho zaznělo už tolik. A já bych možná jako členka těch eh, skupin zpravodajů řekla možná ještě jeden bod. Jsem současně místo předsedkyní tohoto parlamentu a zaznělo tady mnoho komentářů v tom smyslu, že Evropský parlament a možná i další parlamenty jsou tímto procesem oslabovány, což je vlastně opak toho, co řekl pan Ševčovič na začátku. V důsledku Lisabonské smlouvy, smlouvy jsou na straně vítězů Evropský parlament, národní parlamenty a občané. A spolu bychom měli na tom dále pracovat. Já jsem spolu, jako, spolu s panem komisařem eh, se účastnil na debaty o tom, jak Evropský parlament a instituce budou navzájem dále spolupracovat tento parlament je nyní silnější a jde o to, jak se k tomu zachová a postaví komise. Parlament má právo na otázku na svou vlastní iniciativu, legislativní iniciativu během tří měsíců. Parlament má také právo na to, aby komise do jednoho roku předložila legislativní návrh a jestliže tak neučiní, máme právo na odpověď na otázku proč. A to tež mají nyní občané. A jestliže tady nic nenastane, pak tedy ten politický pohyb na evropské úrovni a na národní úrovni prostě bude takový, že zde bude motivace postupovat vpřed, čili to nějak neusne. Jestliže někdo tvrdí, že tento parlament je něčím z toho, co zde projednáváme, oslabován, tak já tedy silně nesouhlasím. Posiluji se parlament i lid. Děkuji vy jste samozřejmě jedna z těch nejprofesionálnějších místopředsedkyň, takže vám věříme. Děkuji. Já nakonec eh, přejdu do svého vlastního jazyka, tak jako většina z vás. Já chci nyní poděkovat za tyto četné a plodné a zajímavé příspěvky. Já myslím, že nebude dost možné, abych se zabýval každým jednotlivým z nich. Mnohé už zde byly zodpovězeny a já bych chtěl zdůraznit ještě několik věcí, které jsou pro mě důležité. Jednak chceme vytvořit občanský instrument. Instrument pro občany, nic jiného. Třeba pan Brons hovořil o tom, že eh, máme třeba evropskou firmu, evropskou společnost, takže musíme říci, že tady v tomto případě skutečně jde o občany, o fyzické osoby, nikoli osoby právní. Druhá věc, samozřejmě, že judikatura Evropského soudního dvora se může vztahovat pouze na dodržení či nedodržení formálních pravidel, nikoli na obsah. Ale my chceme pouze to, aby ten proces byl takový, že e, iniciátoři budou mít pocit, že stojíme o jejich e, názor a aby to vše probíhalo v duchu spolupráce. A třetí bod, a to je v podstatě také konec, a možná ještě jedna věc, kontrola přípustnosti. My bychom ji chtěli provádět hned na začátku, ale zároveň bychom chtěli z komise sejmout tlak, který by vyplýval z toho, že už při takovém předběžném posouzení bude třeba se vyjádřit ke všem juristy, tedy právním otázkám. Čili tady se má posoudit hlavně to, jestli zde komise může jednat, jestli to není výslovně v rozporu se základními právy Evropské unie a tak dále. Čili o to jde, aby se toto, aby se posoudili a pak, eh, pokud eh, otázka je zodpovězná kladně, tak může eh, tato iniciativa odstartovat. A pak ještě další, a ta poslední důležitá věc. Já jsem poslouchal všem, kteří promluvili a my známe zároveň stanoviska vašich vlád. A musím říct, že mm, je v tom často dost podstatný rozdíl. E, souvisí to tedy nejen s tím, koho se ptáte, ale také jak to formulujete. Vlády třeba dostaly otázku, jaké dokumenty potřebují pro prověření identity. No a e, příslušné úseky na ministerstvech eh, nám dali seznam toho, co všechno potřebují, tedy jaké doklady, počínaje občanským průkazem, konče loveckým průkazem. A my se nyní ptáme, jak to vlastně funguje v současné době u současných eh, referent nebo podobných iniciativ. U mnohých eh, se vlastně nic takového nevyžaduje. Samozřejmě, že se můžeme eh, zeptat, eh, jak to u vás je v tom či onom případě a často stačí napsat jméno, podpis a hotovo. A my bychom byli velmi neradi, kdyby ten nástroj, demokratický nástroj, by najednou byl daleko eh, byrokratičtější než na úrovni národní. No a to by samozřejmě jenom posílil různé předsudky a podobně. Čili já bych skutečně prosil, abyste se také obratili na vlastní vlády. A tam se snažili zjistit, jestli třeba by mohla existovat nějaká řešení, která jsou jednodušší a pragmatičtější. Děkuji. Děkuji, jak jsem slíbila, je tady předseda petičního výboru a já dávám jí slovo. Děkuji paní Gurmaj. Já bych chtěla poděkovat všem kolegům a také předsedovi Kasinimu za to, že společně s naším petičním výborem dali dohromady eh, ten postup eh, pro oba výbory. Ta diskuze byla velmi zajímavá Potvrdili mi, eh, že tomu napomohla i naše iniciativa. Pracovali jsme tady v tandemu společně s výborem a v kole, přitom jsme si podrželi naše konkrétní pravomoci v této velmi delikátní fázi. Velmi mě těšilo moci si vyslechnout eh, všechny zástupce národních parlamentů a obzvláště mě těší, že považují tuto práci také za velice důležitou. Už si uvědomují, jak zásadní je tohle nové právo, které máme evropským občanům. A také mě těší, že z těch eh, vystoupení tady vyplynula značná schoda nejen mezi zástupci evropských institucí, ale také národních parlamentů rozdíly, které jsme zaznamenali v těch jednotlivých vystoupeních, myslím většinou jsou zcela legitimní obavy z problémů, které by se mohly objevit, ale nejsou to žádné zásadně odlišné politické názory. Takže si myslím, že budeme moci společně hledat nejlepší způsob, jak zhmotnit toto právo našich občanů účastnit se práce našich institucí a moci správně sehrát svou roli spoluzákonodárců, jestli tak mohu říci. Já si myslím, že některým bodům se budeme muset ještě vrátit. Ještě bych se tady vrátila naspět ke otázce eh, toho načasování. Tam si myslím, že všichni velice jasně dali najevo, že by to chtělo urychlit tuto proceduru, tento postup, protože občané čekají už dost dlouho a je těžké jim vysvětlit, proč se to tak opožďuje, když smlouva vstoupila v platnost už dávno. Spravodajové tady sice nastínili velmi ambiciózní časový harmonogram, ale já si myslím, že když vezmete v úvahu, jak složitá je ta záležitost, a když vyjdeme z toho, jaké byly diskuze eh, s komisí a Eh, s radou, myslím, že můžeme doufat, že se nám podaří eh, ten časový harmonogram splnit. Obzvlášť, o, o, o, ostatně jsem přesvědčená o tom, že ty dva dokumenty, které byly vypracovány našimi zpravodaji, jak z výboru AVKO, tak z výboru PETI, jsou eh, velmi harmonické, jsou tam určité drobné rozdíly, které se mohou týkat různých rolí, třeba našeho výboru v celém postupu. Ale já si myslím, že se nám podaří konstruktivním způsobem tyto rozdíly překlenout. Myslím si, že tedy se nad tím ještě musíme zamyslet, obzvláště nad těmi otázkami, které tu už někteří zmiňovali, obzvlášť ta otázka té přípustnosti, těchto iniciativ, to zmiňovalo mnoho kolegů. Souhlasím s tím, že tento postup musí být co nejjednodušší. Nicméně je nutné, aby ta kritéria přístupnosti nebo přípustnosti, aby ta kritéria přípustnosti byla definována co nejpřesnějším způsobem abychom co nejvíce nebo co nejpřesněji definovali pravomoci komise. A možná by bylo dobré tady eh, vzít v úvahu návrh kolegyně Gruny, myslím, že to tady podpořil, podpořil někdo další, že bychom mohli v této fázi provést eh, při ověřování přípustnosti té iniciativy také možnost eh, nějakého hodnocení v případě, že tam bude menší počet eh, podpisů, než je limit. To znamená, že bychom začali s tím sbíráním podpisů nad milion a tak dále, až ve chvíli, kdy bude ověřena přípustnost té iniciativy, abychom se vyhli zbytečné práci a ztrácení času jak občanů, tak evropských institucí že já si myslím, že to je docela důležitý bod, nad kterým bychom se měli ještě zamyslet. A také by bylo dobré podívat se na to, jakou roli by mohl sehrát výbor pro petice. A potom ta otázka fáze follow-up. Myslím si, že nad tím se hodně zamýšleli jak zpravodaji, tak spousta dalších řečníků. Totiž, co se týká zpracování nějaké té přípustné iniciativy, která už prošla celou procedurou a co tedy udělá komise, jestli v takovém případě zváží sama, anebo eh, jestli to bude eh, moci někdo nějak kontrolovat. A pokud ano, tak kdo při nějakém veřejném slyšení komise sama, anebo ve spolupráci s parlamentem. Já bych byla proto, aby komise využila možnosti spolupráce s parlamentem, zvláště s výborem pro petice, který má tradiční roli v těchto kontaktech s občany. Takže eh, než bychom tady ponechali tu možnost eh, pouhého rozhodování komise, měli bychom se spíš pořádně podívat na ty prvky, které by mohly podpořit a ospravedlnit případné zamítnutí komisí nebo fakt, že komise nebude ochotná jednat ve věci dané iniciativy. A ještě poslední věc. Pořád se to týká toho follow-upu. Někdo tady mluvil o tom, aby se ta občanská iniciativa nepřekrývala s postupem používaným pro petice. Bylo tady řečeno i, že ve skutečnosti by potom tyto občanské iniciativy, když nebudou považovány za dostatečně legitimní, v podstatě spadly na úroveň peticí. Já si myslím, že tohle ale není možné, protože se musíme vyhnout takovýmto uvahám, abychom tím nepodrývali tento důležitý nástroj pro naše nástroje. Podívejte se petice. To je způsob komunikace našich občanů s evropskými institucemi, aby upozornili na možné problémy s evropskou právní úpravou. Na skutečnost, že třeba e, něco neodpovídá právní úpravě, kterou máme a na možnost, že se třeba v některých členských státech porušuje evropské právo. Kdežto tohle, ta občanská iniciativa, to je způsob, jak angažovat občany v rozhodovacím procesu evropských institucí. Takže je to vlastně něco úplně jiného, než to, na čem běžně pracuje výbor pro petice. A myslím si, že tohle jsou tedy body, které bychom měli ještě uvážit. Jinak všem děkuji za práci, kterou odvedli. Děkuji především zpravodajům, kteří dokázali najít způsob, jak fungovat jakožto tým, protože na začátku to vypadalo, že to nebude možné, protože tam byli různí lidé z různých eh, skupin, ale myslím si, že eh, ty první měsíce práce byly úspěšné, takže nakonec eh, volba této skupiny byla velmi dobrá. Děkuji. Köszönöm szépen, elnök asszony. Talán nem véletlen, hiszen két nő és két férfi volt ebben a közös munkában. Nos... Pani, ještě tady máme dvě ženy, jež se účastní tohoto procesu. Což opravdu není náhodou, že takovýto tým podal takovéto maximální výkony. Tedy podle mého názoru se jednalo o připomínky, které byly velice přínosné a opravdu je vidět, že jde o zcela příkladné postupy a případnou příkladnou iniciativu, či spíše, že jde pouze o zdání. Tady hlavně se musíme soustředit na to, aby toho nástroje nebylo zneužito. Pokud jej nebude zneužito, tak nejen, že bude, nebude pouze zdáním, ale naopak bude takovým velice konstruktivním nástrojem pro demokracii. A právě když se hovoří o té přátelskosti pro uživatele, a o té ochraně údajů, tak právě to budou ty prvky, jež nám pomohou zamezit frustraci, pokud budeme předběžný průzkum eh, provádět včas. A dále už anglicky. Rádi bychom, aby těchto evropských občanských iniciativ bylo co nejvíce, aby měli občanští, eh, evropští občané hmatatelné mm, mm, pocit eh, že se jedná o to, že jim hodně dlužíme, ale že oni nyní mohou přijít s vlastním názorem a tady opravdu komise, rada i parlament mají příležitost dokázat, že jsme připraveni spolupracovat a občany jakoby zapojit ještě silněji a my se snažíme co nejintenzivněji, aby to bylo zpřístupněno občanům. Nyní je to v rukou národních parlamentů a v rukou Evropského parlamentu. Samozřejmě důvodem, proč se tato zasedání koná před 8. listopadem, kdy bude e, to zasedání rozhodující našeho výboru pro e, ústavní záležitosti. Obraťte se na své národní parlamenty, e, pobídněte je k tomu, aby zhmotnili tento tuto koncepci, protože my jako parlament a komise už se snažíme, a tady vidíme, že pan Šostel a jeho tým opravdu je připraven spolupracovat s národními parlamenty a chceme, aby jsme eh, opravdu měli konstruktivní odezvu. A nakonec bych ráda poděkovala všem, kteří zde mezi námi zůstali. Ano, odvážní vždy zůstávají do samého konce a já je tady vidím. Děkuji zejména eh, představitelům národních parlamentů, rovněž paní předsedkyně, děkuji tlumočníkům, rovněž eh, pracovníkům direktorátu pro mezinárodní vztahy. To není lehké zorganizovat takovou účast 27 představitel 27 členských států. A samozřejmě děkuji i petičnímu výboru a tomu, že je ochoten s námi spolupracovat. A jsem velice ráda, že tady mám tři spolupředsedkyně. Není to náhodou, samozřejmě muži eh, způsobili tuto krizi, my jsme ji vyřešili. To žertuji, ale v praxi je to tak, že ženy jsou důležité na všech místech. Děkuji tedy všem přítomným zde a vše bude záležet na nás. Máme možnost dát evropským občanům šanci, aby lépe pochopili podstatu evropské demokracie. Využijme ji. Děkuji vám všem a jsem velice ráda, že eh, i eh, na Slovensku to uvidí, že je to možné eh, toto provést.